Dámy a pánové, prosím, posaďte se, hned se pustíme do práce. Jsou tři hodiny odpoledne. Dobrá, dámy a pánové. Takže Zahajuji opět zasedání výboru pro zahraniční obchod. Jenom chci připomenout, že zasedání našeho výboru se webstreamuje, takže to mějte prosím na mysli. Pokračujeme podle pořadu jednání a jsme teď u bodu 7, který jsme zatím dopoledne neprobrali. Jedná se o otázku protokolu k dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na druhé straně s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Protože, jak víme, Chorvatsko se stalo členem a protože tohle je politicky nekontroverzní téma, tak pan zpravodaj navrhuje, aby se to celé urychlilo a ne, abychom se pustili do první diskuse, ale abychom se pustili hned do konzultací, tak abychom posléze mohli hlasovat. Ale nechci předjímat, co pan zpravodaj hodlá říct, takže předám slovo panu Zahradilovi, prosím. Děkuji, pane předsedo, už jste prakticky řekl všechno, to je zcela nekontroverzní záležitost. Dokonce bych řekl, že je to skoro až formalita. To znamená, že se prostě přizpůsobíme nové situaci, která vznikla po chorvatském přistoupení. Jak víme, tato dohoda o volném obchodu s Koreou byla první z těch takzvaných postlisabonských a Evropský parlament ní v únoru 2011 vyslovil souhlas, poté co se Chorvatsko stalo 28. členem Evropské unie v červenci 2013. Eh, využívala se tato dohoda v provizorním režimu. Teď to tedy je na čase formalizovat a ten dodatkový protokol, kterým by formálně Chorvatsko přistoupilo, a byli jsme požádáni, abychom vyslovili souhlas již v březnu tohoto roku před volbami do parlamentu. Jak víme, souhlas je mandatorní, to znamená, že vás žádám a doporučuji vám, kolegové, abyste udělili svůj souhlas s tímto protokolem, aby se mohlo Chorvatsko stát plnohodnotným členem. To je v podstatě všechno, co mohu říct. Je to stručné, doufám, že to bylo skutečně nekontroverzní. Děkuji. Takže slovo mají stínové, stínoví zpravodajové, pokud si přejí, ale nevidím, že by se někdo hlásil. Není tomu tak. Takže komise má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tenhle protokol je jeden z prvních, který přizpůsobuje stávající dohodu o volném obchodu situaci po novém členství Chorvatska v Unii. Zatím se to provizorně používá. Je to zveřejněno se zpětnou platností k 1. červenci 2013, takže i od tohoto data mohou chorvačtí exportéři profitovat z preferencí této dohody o volném obchodu. Souhlas Evropského parlamentu je nutný k tomu, aby to mohlo být definitivně uzavřeno. Přistupovými akty Chorvatska v Evropské unii byla rada zmocněná k tomu, aby uzavřela dohodu, ale k tomu je právě nutno to souhlasné stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji. Teď dám ještě znovu slovo panu místopředsedovi Zahradilovi. Eh, chci pouze poděkovat komisi za to, že podpořili tuto aktivitu a opakuji, mohu jen opakovat své původní doporučení. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy za 5. září, pátek 12 hodin. Děkuji. A teď se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, což jsou body 10 až 13, tedy otázky asociačních dohod s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzií. Jak už bylo řečeno dnes dopoledne, ta asociační dohoda s Ukrajinou je teď už v časovém presu, protože jak z politických důvodů, tak z jiných samozřejmě chceme urychlit ekonomickou stabilizaci Ukrajiny a k tomu má tato dohoda přispět. Na druhé straně se jedná i o ujednání mezi ukrajinským Ukrajinské republiky a předsedou parlamentu, našeho parlamentu, bylo dohodnuto, že by ratifikace měla probíhat v podstatě paralelně v ukrajinském parlamentu a evropském parlamentu. A to znamená, že na nejbližším plenárním zasedání ve Štrasburku již budeme hlasovat o ratifikaci. Takže nebudeme mít tu řádnou proceduru průběhu a proběhne to tak, že napíšeme dopis, kde bude formulována naše pozice. Přesto všechno bychom měli ještě se pobavit o obsahu a jsem rád, že tady máme Acting Deputy Director General z DG Trade, je to náš starý dobrý známý Ignacio Besero, který nás uvede do tématu. Dávám mu teď slovo. Well, thank you very much, uh, Mr. Chairman, and it's a... Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jsem tady že vás mohu informovat o tom, jak je to s implementací těch dohod zemí ve východním partnerství. Jak jste řekl, tak v případě Ukrajiny je velice důležité, abychom postupovali v paralelní ratifikaci v Evropském parlamentu a Ukrajinském parlamentu zároveň. Všechny indikace, které máme, od prezidenta Porošenka jsou takové, že oni hodlají ratifikovat během září. Jak víte, tak vedeme vícestrané konzultace i s Ruskou federací a s Ukrajinou, tak abychom um, vyšli vstříc celé řadě požadavků, které vznesla Ruská federace. Měli jsme setkání s eh, komisařem de Gutem, s ukrajinskými a, s ukrajinským a ruským ministrem obchodu 12. září. Budeme mít toto jednání. Eh, tam jsme předali jasné poselství, že není důvod eh, se obávat, že by z této dohody s Ukrajinou vznikly problémy pro Ruskou federaci. Je to jenom určitá míra flexibility v dohodě a chceme spolu s Ukrajinou a Ruskou federací pracovat na tom, abychom eh, je přesvědčili o té flexibilitě, abychom je ujistili v tom, že k implementace může proběhnout hladce. Samozřejmě je to velice důležité, jde o to, aby Evropský parlament učinil všechny kroky k tomu, aby ta ratifikace byla skutečně paralelní. Zcela zjevně byl bych rád, kdybych mohl odpovědět na vaše otázky. Máte-li nějaké nejenom ve vztahu k Ukrajině, ale i k dalším dvěma zemím, které zatím také jsou ve stahu vyjednávání. Víme, že Rusko se rozhodlo pro restriktivní obchodní opatření jako reakce na sankce. Stejná situace je ve vztahu k Moldavské republice nejenom, že oni zakázali dovázat, i když je, oni vyvážejí 60 své produkce do Ruska, dokonce došlo k obrácené reakci, takže jde o to, aby abychom se pokusili vyzna, vyslat signál našim moldavským přátelům, že je podporujeme a snažíme se jim pomoci, tak abychom umožnili jejich export eh, na další trhy, tak aby se jich ten zákaz v Rusku nějak moc nedotl. Samozřejmě odpovím na všechny otázky, které byste měli ale myslím, že bychom se nejdřív měli soustředit na otázku Ukrajiny a Těším se na to, že Evropský parlament bude postupovat paralelně spolu s procesem ratifikace v, Evropském, v ukrajinském parlamentu. Děkuji. Takže nejdřív frakce podle síly, takže EPP, Fabrix. Děkuji. Za prvé chápu, že politická citlivost a potřeba postupovat dostatečně rychle v tom procesu ratifikace této dohody je velice důležitá, zvlášť za těch okolností, které teď máme. My všichni chápeme, že v podstatě to trošičku urychlujeme oproti obvyklým procedurám, což může vzbuzovat dojem, že to nebereme dost vážně. Tedy já bych navrhoval, kdyby bylo možné, aby poslanci byli nějakým způsobem informováním o všech možnostech toho, co může po té ratifikaci následovat, nejenom ve vztahu Ukrajina-Rusku, tam ty problémy bez tak budou, ale zda dojde k nějakým dalším vedlejším efektům pro lidi z obchodu, pro evropské obchodníky ve vztahu k Ukrajině, budou to nějaké problémy pro Ukrajince, kteří obchodují s Evropskou unii a jaký to bude mít dopad na situaci na nejrůznější typy našich institucí, které mají co dočinění s Ukrajinou, když víme, že některé části Ukrajiny, pokud to můžeme jemně formulovat, nejsou pod plnou kontrolou tamní vlády. Takže stejně tak se to může týkat otázky víz, třeba nějaké snažší úpravy pro cestování pro různé skupiny lidí, na koho by se to vztahovalo, na koho nikoliv. Tedy pokračujeme, prosím s plánem ratifikace, ale zároveň buďme si tohodle věnově a bylo, vědomě a bylo by krásné, kdybychom do Štrasburku věděli realisticky, pragmaticky, jak to bude, abychom se vyhli případným negativním dopadům. Děkuji, SND. Nobody? Oh, oh, oh. Nikdo se nehlásí? Já si především myslím, že to taky dobře. přistoupit eh, k tomu dvojímu schválení ze strany obou parlamentů této dohody, vzhledem k těm geopolitickým a dramatickým důvodům, které všichni dobře známe. Nicméně bych mě ještě zajímalo, kdyby nám komise mohla osvětlit několik dalších detailů. Týká se to jedné záhadné iniciativy, je to pracovní skupina pro EU a Ukrajinu, která byla založena v dubnu tohoto roku. Možná, že by nám komise mohla dát nějaké vyhodnocení té současné situace, proč ta skupina vznikla, jaké má priority, k čemu dospěla a jestli to souvisí s nějakými obchodními otázkami, jako jsou celní aspekty nebo usnadnění obchodních vztahů, také jde tady o tu krymskou otázku, protože bychom nějakým způsobem z toho měli vyloučit ten prout zboží z a do Krymu. A obecně by mě nejvíce zajímalo, jak tedy ta skupina jedná, o čem jedná a jak, jaké má vyhlídky. ECR? Žádná žádost o slovo? Nebo přece jen? Já tady zastupuji svoji kolegyni, mám otázku k té ukrajinské otázce. zajímaly mě některé vojenské aspekty této dohody a co to znamená eh, s ohledem na tu současnou geopolitickou situaci. Mám pocit, že to zachází nad rámec obchodní dohody. Je to už příliš politicky a eh, obraně zaměřené. Zajímalo mě, jestli tyto podmínky jsou ještě pořád eh, jenom měkké nebo jsou už závazné. Mám pocit, že pokud budeme příliš zasahovat do politické dohody a nebudeme se držet jenom zaměstnanosti a obecné hospodářské pomoci, tak eh, se tím, tím zacházíme příliš daleko. Mám pocit, že některé ty dopady těchto eh, věcí na Ukrajinu byly tragické. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za velmi jasnou prezentaci. My si uvědomujeme, jak je naléhavé dokončit ratifikaci za těchto výjimečných okolností, vzhledem k té bezpečnostní krizi na Ukrajině a válce na východě Ukrajiny. V tomto kontextu je samozřejmě úplně nejzásadnější najít udržitelné politické řešení. a to také s výhledem na přijetí dalších sankcí, které by v tom mohly sehrát svou roli. Asociační dohoda se stala jedním ze symbolů podevropského eh, zaměření pro některé Ukrajince. A například Polsko a na Ukrajině bylo HDP na hlavu přibližně 25 000 euro Eh, pardon, 2,5 tisíce euro. Dnes je to na Ukrajině asi 7 tisíc a v Polsku eh, dvojnásobně, nebo více než dvojnásobně. Takže se není ani čemu divit, že Ukrajinci by rádi měli takto eh, vyšší životní úroveň, jakou mají dnes Poláci. A proto se také asociační dohoda stala symbolem té proevropské orientace. My rozhodně podporujeme co nejrychlejší ratifikaci této dohody na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku. Doufáme, že dojde také podepsání té komplexní obchodní dohody. Mám dvě otázky na komisi týkající se té dohody nebo jednání vedoucí k této dohodě. Za prvé, jaký je váš názor na trilaterální rozhovory mezi Ukrajinou, Evropskou unii a Ruskou federací a možná také Euroazijskou unii. Jaké jsou tady cíle toho jednání, jaké jsou tady potenciální nebezpečí? A druhá otázka. Mohl byste nám ještě připomenout, v čem přesně spočívá asymetrie tohoto, této dohody v podobě přístupu na trh? jak velký přístup získá Evropa a jak velký přístup získá eh, Ukrajina na začátku a pozdějších fází té dohody. Za Goje Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já musím upřímně říci, že jsem byl překvapen, když bylo oznámeno, že eh, by mělo dojít co nejrychlejší ratifikaci této dohody a ptám se, že v situaci, kdy je eh, rozpuštěný parlament na Ukrajině, rada, že je možné to takto rychle projednat. Myslím, že se nám nepodaří tímto způsobem obnovit důvěru v demokratické instituce. A to ještě eh, v nedávné době po eh, evropských volbách je trochu pochybné. Já bych měl konkrétní otázku na komise, a sice jestli existuje nějaká, nějaké hodnocení dopadu to, že tady jsou eh, dotované eh, ceny za energie na Ukrajině, tedy co to konkrétně bude znamenat eh, pro 28 ženských států, když tato dohoda bude takto rychle schválena bez nějakého většího přeskoumání. Tady na výboru s tehdejším zpravodem Zalevským jsme o tom hodně diskutovali a také jsme se dohodli, že tato dohoda bude mít střednědobě velké důsledky pro um, ukrajinské občany. S tím vyostřením situace na Ukrajině teď je potřeba se ptát, proč tyto otázky vůbec nebyly zodpovězeny. Jde tedy o to, že tom zrychleném řízení eh, ratifikaci, kde je ta situace velmi napjatá a kdy celá řada lidí na Ukrajině se vůbec eh, snaží přežít, tak nevím, jestli je to to nejvhodnější řešení. A poté by mě zajímalo, jaká rotečná podporná opatření budou muset být eh, přijata. Třetí otázka je tam také klauzule o boji proti korupci a zajímalo by mě tedy, možná, že to není přímo v té oblasti obchodu, ale souvisí to s asociační dohodou, jak se to bude prosazovat k praxi vzhledem k té současné bezpečnostní, ekonomické a politické situaci na Ukrajině. A na závěr mě zajímalo, jestli znáte studii REN ze Spojených států, která říká, že hlavní cíl těch nepolitických eh, aktérů je přestavět eh, ten průmysl na východě Ukrajině takovým způsobem, aby z toho odešla většina obyvatelstva a aby se tím změnila ta realita Došlo by tam k vylidnění na východě Ukrajině. čímž by došlo k přesunu obyvatelstva na západ Ukrajiny do Kyjeva, což by také mělo dopad na uh, tu situaci, která tam panuje. Děkuji. Zelení. Nikoho z zelených tady nevidím a EFD. Je tady jeden zájemce. Mimo mikrofon. Toto je velmi relevantní a je to velmi znepokojivé. Já ne příliš často souhlasím s panem Šolcem, jak asi všichni víte, ale musím říct že s ním v tomto případě souhlasím naprosto. Tato asociační dohoda je velmi kontroverzní, velmi politická. Bude mít dopady, které si eh, vyžadují pečlivé prověření a zatím to nevypadá, že by pan Roda, je, který je velmi vyhýbavý ehm, a který nevypadá, že se nad tím vůbec zamyslel. A ten, teď tady máme návrh, aby se to všechno ještě urychlilo. Já nevím, co jste eh, vykouřili. Já jsem e, zažil 60. leta, ale přijde mi to velmi podivné. Myslím si, že by teď měla přijít na řadu velmi pečlivé zvážení všech aspektů, promyšlení toho, jaké ty důsledky budou. Zejména je potřeba se zamyslet nad tím, jaké to bude mít dopady na evropské země, jaké to bude mít eh, dopady na naše ekonomiky a není tady ani coul eh, důkazu, že se nad tím někdo vůbec zamyslel. Kromě toho, že eh, má někdo pocit, že můžeme volat hurá, podepíšeme další asociační dohodu. Pan Ren před okamžikem říká, a je tady mnoho lidí v parlamentu, kteří by velmi nesouhlasili co, s tím, co jste říkal vy a další bývalí komisaři. Vy jste říkal, že HDP na hlavu v Polsku je dnes 20 tisíc euro a na Ukrajině 5 tisíc? 7 tisíc. Omlouvám se, že jsem si nezaznamenal správně ta vaše čísla. 20 000, a 7 tisíc, ale sám jste připustil, že jeden z důvodů, proč je na tom Polsko tak dobře, jsou ty obrovské dotace, které dostalo z Evropské unie. A pokud by se měla Ukrajina stát členem EU, tak by také očekávali a dostali obrovské dotace. A Mí voliči a voliči pana Martina, ale možná, že ne vaši voliči, ale voliči celé řady dalších eh, poslanců v tomto parlamentu žádají, aby se ty dotace seškrtaly. Takže je to nerealistické a ukazuje to, že se nikdy nezměníte a nikdy eh, se nepřizpůsobíte nové situaci. A eh, jedna výhoda z toho, z toho, že jste teď poslancem, je toho, že konečně vám někdo z toho vyvodí účet. Čtyřicet pět milionů eh, Ukrajinců a my si děláme obavy z toho, že eh, že by mohly být oslabeny imigrační kontroly. Doufáme, že nedojde nějakým podloudným způsobem k rušení víz nebo pasu. Ještě jsem chtěl něco říci k tomu návrhu, že by eh, Evropská unie měla vést trilaterální jednání. To mi přijde jako katastrofické, ale to není úplně záležitostí od tohoto výboru. Velmi rád bych slyšel konkrétní odpověď od pana Garcia Perero. Pan Slodovský má slovo. Děkuji, paní předsedající, Dámy a pánové, na jednu stranu hovoříme o podpoře Ukrajiny, ale na druhou stranu vidíme, že tady e, e, se vede válka mezi Ukrajinou a Ruskem. My podporujeme Ukrajinu, vidíme, že tady vypukla válka a teď je potřeba se ptát, jestli my a Evropská komise s tím něco uděláme, jestli přestaneme podporovat eh, Rusko tím, že mu eh, pořád eh, prodáváme zbraně. Rusko je přece agresorem a my s ním pořád obchodujeme. Nevidí tady určitý rozpor v tom, že na jedné straně se snažíme pomoci Ukrajině, tím, že přijímáme tuto dohodu, ale na druhou stranu ještě pořád posíláme zbraně do Ruska. Děkuji, nikdo další se o slovo nehlásí. A v tom případě dávám slovo ještě jednou zástupce komise. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se vyjádřit stručně, konkrétně, jak jen to bude možné. Pokusím se odpovědět na otázky, které byly přeneseny. Nejprve k otázce o dopadu TCFT na asociační dohodu v Evropské mezi Evropskou unii a Ukrajinou, eh, protože nepochybně komise je připravena poskytnout jakékoliv informace, které budou Evropským parlamentem vyžádány informace eh, k této eh, fikaci. Samozřejmě je užitečné připomenout, eh, že co se týče Evropské unie, tak my tady zaručujeme preferenční zacházení Ukrajině. A tato dohoda vlastně skonzoliduje ještě dále tuto věc. Mm, co se týče ukrajinské strany, tak poprvé budou otevírat preferenčně trh Evropské unii a také tady bude řada závazků pro ně, aby postoupili a aby se opřeli a přiblížili Evropské unii. Všechny tyto závazky jsou flexibilní flexibilní, eh, dávají hodně prostoru pro Ukrajince, tak aby si rozhodli o základně, eh, na které se budou chtít přibližovat Evropské unii a ký. A je nepochybné, že Evropská unie je připravena plně podpořit tento proces přiblížení se ehm, to my jsme tady eh, vytvořili proto právě tuto skupinu podpůrnou a určitě budeme moci se ještě vrátit do tohoto výboru v budoucnu a podáme vám aktuální informaci o práci této eh, skupiny, ale cílem bude eh, zajistit, abychom poskytli účinnou podporu Ukrajiny v základní, aby mohli učinit základní politickou volbu, legitimní eh, vládu, aby mohli se opřít a přiblížit celému aký Eh, možná bych něco více měl říci o těchto bilaterálních rozhovorech, protože eh, toto asi nebylo zatím diskutováno v tomto výboru, proto je důležité pochopit, jaký je obsah těchto bilaterálních diskusí. Jak víte, Ruská federace eh, už naznačila, eh, že eh, jim leží na srdci dopad těchto dohod, které by měly na celou ekonomiku. My si nemyslíme, že tady jsou odůvodněné tyto argumenty, které předložili, ale určitě se velmi angažujeme v dialogu s Ruskem a v dialogu s Ukrajinou, abychom poskytli záruky, že tato FTA bude implementována způsobem, způsobem, který by neměl být důvodem pro obavy pro eh, Rusko. Toto je eh, účelem nebo důvodem těchto bilaterálních rozhovorů, které se konaly už od dubna a nebo března. Vlastně jsme zaangažováni do diskuzí v tomto kontextu a zjišťujeme, jak bychom mohli eh, zajistit Ruské federaci, že celé toto bude implementováno způsobem, který nebude, nevyvolá negativní dopady na ruskou ekonomiku. Jak jsem už řekl, tak eh, otázka týkající se eh, volby, ratifikace, to je politická volba pro Evropský parlament. Vy eh, zvolíte cestu, je tady je zapotřebí odvážné politického volby i pro ně, aby se mohli přiblížit evropské ekonomice a aby to udělali způsobem, který bude progresivní a který bude představovat jasnou mm, volbu. Jak jsem už eh, řekl, tak tento, pokud tento výbor bude mít nějaké otázky týkající se některých zákazků, té, závazků této FTA, tak budeme určitě velice rádi, že budeme moci poskytnout příslušné informace členům tohoto výboru. Myslím si, že tady padly nějaké ještě otázky Mm, e, stupně asymetrie v těchto dohodě. E, v této fázi je to Evropská unie pouze, která otevřela své trhy preferenčně vůči e, Ukrajině. Touto dohodou už ale Ukrajina bude progresivněji se přibližovat celní unii a bude tak činit, v něk, bude, tak, bude někdy trvat tři roky, někdy pět let nebo sedm let a v citlivějších případech to může trvat ještě déle. To toto přechodné období. Takže eh, jsme se dohodli na tom, eh, že eh, začneme pomalu a vezmeme v úvahu všechny citlivé body v některých sektorech, jako například ten automobilový sektor. Ale celkově se dá říci, že je to dohoda, která je dobrá pro evropskou ekonomiku, dobrá pro ukrajinskou ekonomiku a bude představovat význa, velkou výzvu eh, v rámci této implementace. Eh, bude to eh, v sobě nést řadu reform, které budou probíhat v ukrajinské ekonomice a proto máme zodpovědnost, měli bychom poskytnout podporu při práci této zvláštní skupiny. A pokud jsou další otázky, tak na ně velmi rád odpovím. Děkuji. Děkuji. Takže přejdeme do druhého kola. Jsou ještě nějaké dodatečné otázky na pana Fisera? Helmut? Děkuji, Bente. Musím se ještě jednou konkrétněji zeptat. Jaké dopady bude mít na ekonomiku členských států EU určité lhuty, které jsou, byly teď dohodnuty v obchodní dohodě? Eh, mléčný sektor, zemědělské produkty, eh, obilí. Víme, že americké podniky už teď eh, tady mm, mají určité geneticky manipulované druhy obilí, které pěstují. Oni tedy nemohou skončit na jednotném trhu EU. E Jaký to bude mít konkrétní dopad? Co se bude dít v energetické oblasti? vedle článků samotných ještě jaké reálné ekonomické dopady to bude mít. Eh, musíme být schopni odpovědět na tyto otázky, protože v tomto spěšném postupu, s kterým jsme teď vlastně konfrontováni, nemůžeme eh, určité věci věcně přeskoumat takový normální jízdní řád v případě každé dohody, to trvá třeba dvě, hodiny, dvě dva roky, kdy to kontrolujeme, diskutujeme o všech možných ustanoveních a tady to prostě odkývneme. Něco, o čem ani pořádně nevíme, jestli tady třeba nejsou určité rozpory komplikované v tom. A to mě trošičku zneklidňuje, protože to by mohlo vést ještě k dalším otázkám, vedlo by to k dalšímu znejistění a nepřispělo by to k ozdravění ekonomické situace na Ukrajině ale e, to je přece to, co nám všem leží na srdci, jak e, se dostat k nevojenskému mírovému e, řešení a usmíření, procesu usmíření ukrajinské společnosti. To je přece jedno pozadí celého této věci. Takže pak se dostaneme ku předu. Jak ta situace tedy vypadá? Tady bych měl k tomu um, oné konkrétní otázky týkající se dopadů. Ehm, Zajímavé mě, jestli komise tady v tomto smyslu něco zvažuje. Děkuji. Pan Slotovský. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chápu, že Mlčení e, také má určitý význam, ale eh, přesto mám otázku, protože jsem nedostal žádnou odpověď na předešlou e, otázku. Nevím, jestli jste zapomněl odpovědět, nebo jestli se vám nepodařilo odpovědět. Johnny? Dobrý den, já chci tady přivítat zástupce Evropské komise. Eh, vím, že to, tato otázka úplně nesouvisí s transatlantickou dohodou, což je asi docela dobrá zpráva, ale zajímalo by mě, jestli byste nám nemohl říct něco více o těch tripartitních eh, jednáních s Ruskem a s Ukrajinou, jaký je jejich stav. Já vím, že se k tomu dostaneme v rámci eh, následujícího bodu, ale zajímalo by mě, jaká je tam atmosféra jaký je postoj Ruska eh, k tomuto tématu a tak dále. Erin. Thank you. To have a, uh, the whole picture of, uh... Děkuji, abychom měli celkový obraz ekon- angažovanosti Evropské unie ve stabilizaci ukrajinské situace, tak bych se zeptal, jaký je současný odhad komise, tedy jak moc Evropská unie se bude angažovat v té okamžité stabilizaci 10 až 15 celkových potřeb, což je asi 15 miliard eur. Toho Unie dá asi 1,5, přičemž měnový fond asi 10 miliard. Je to dokonce ještě důležitější než ta dohoda o volném obchodu a asociační dohoda. Nejdůležitější je pomoci Ukrajině, aby si pomohla sama v této situaci. Děkuji. Rychlá, krátká otázka. Jsou nějaká ustanovení v té dohodě o volném obchodu, nebo v té asociační dohodě, které usnadní stávající vízový režim mezi Ukrajinou a Evropskou unii. A já bych ještě na to rád navázal. Je to otázka související s dohodou s Moldávií, jak to bude s preferenčním přístupem s ohledem na vliv sankcí proti Rusku a dopady reakcí na producenty, nebo jaká jsou tady očekávání komise v této souvislosti. Ignacio, prosím. Uh, well, thank you. Děkuji. Doufám, že budu schopen odpovědět na všechny vaše otázky, ale kdybych náhodou na něco zapomněl, tak prosím neváhejte a připomeňte se. První otázka pana Šolce související s energetikou a zemědělstvím. Zaprvé doufám, že je jasné, že tato dohoda nevede k tomu, že by Unie souhlasila s nějakými změnami v oblasti SPS. Tady se zmínily geneticky modifikované potraviny. Ukrajina souhlasila s tím, že se postupně přiblíží k našim předpisům, nebude, eh, budeme se snažit tedy progresivně se přibližovat těchto otázkách, ale není tady žádný závazek Evropské unie, aby cokoliv měnila na své vlastní, vlastní legislativy v oblasti SPS. Je možné změnit něco na daních na zemědělské produkty. Nemůžete uzavírat dohodu a v ničem neustoupit, ale nebude to mít žádný významný negativní dopad na evropský trh. Evropská unie jednostranně ustoupila od některých celních povinností vůči Ukrajině. Jde o to, aby se progresivně Ukrajina snažila otevřít svůj trh vůči Evropské unii. Co se týká energie, tak ustanovení o energie v této dohodě reflektují závazek Ukrajiny. Oni jsou součástí Evropské energetické charty, že přizpůsobí svoji legislativu v oblasti energetiky legislativě Evropské unie. Nevím, jaký potenciální dopad to může mít na Evropskou unii v průběhu implementace dohody a Nechci spekulovat o tom, co třetí strany mohou a nemohou, budou a nebudou dělat, ale jsou tady ustanovení, které, která garantují tranzit. To jsou speciální ustanovení, které jsou mimo tuto dohodu. Specificky chci odpovědět na otázku pana Jado. Účastnil jsem se minulé pondělí konzultací s Ruskou federací a s Ukrajinou. To byly velice dobře obsazené delegace z obou stran, vysoce postavení činitelé. Bylo to konstruktivní a profesionální jednání. Dostali jsme třeba vysvětlení, které se týkají odborávání technických bariér obchodu, tak aby Ukrajina sama se mohla rozhodnout, jakým tempem se připojí k ustanovení Evropské unie, ale není tam žádný důvod pro Ruskou federaci, aby se obávali, že jejich vývoz na Ukrajinu bude nějak postižen, protože by se začaly opouštět společné technické standardy, které spolu mají. Byla to dobrá konstruktivní diskuse. Doufajme, že ta atmosféra zůstane zachována. Komise se účastnila i těch jednání v Minsku. Byli jsme pozváni k těm minským rozhovorům. 12. září bude setkání na politické úrovni a my doufáme, že tam bude možné znovu ujistit, Eh, Ruskou federaci, že není důvod, aby se báli této dohody. Přesně naopak budeme s nimi velice zblízka monitorovat implementaci této dohody, takže nemají důvod se obávat. My opravdu doufáme z celého srdce, že Ruská federace nebude postupovat vůči Ukrajině tak, jak postupovala vůči Moldavské republice kde když došlo k uzavření dohody o volném obchodu, tak eh, Ruská federace se rozhodla, eh, že bude reagovat negativně a to mělo dopad na moldavský export, tedy o to CSI, e. tak jde o to, aby Ruská federace mm, reagovala tak, jak se v rámci SNS reagovat má. Tedy eh, já jsem člověk, který se vyzná v obchodu, nejsem tady proto, abych říkal něco, co se týká Ukrajiny, ale už jsme investovali mnoho peněz do různých oblastí a také miliardu, kterou můžeme uvolnit hned příští měsíc. To je součást naší pomoci Ukrajině ve velice složité situaci, kdy jsou konfrontováni, vlastně málo kdo ví, s čím jsou konfrontováni. Jde o to, abychom jim poskytli maximální možnou pomoc pro ekonomické zotavení. Jde o to, aby se tato dohoda mohla implementovat. Některé otázky zazněly, do jaké míry tato dohoda bude součástí naší pomoci. To se týká obchodních eh, otázek, otázek technických standardů, jde při, o přibližování evropským technickým standardům. To je zcela jasná politická volba Ukrajiny, že se chtějí obírat, ubírat tímto směrem. Jde o to, abychom jim poskytli podporu. Já se nevyznám ve věcech souvisejících s otázkou víz v asociační dohodě. To nesouvisí s dohodou o volném obchodu. Eh, to se, ta se týká obchodu a služeb, ale nikoli víz, takže k téhle otázce já vám nemohu odpovědět, to bych musel konzultovat s kolegy, ale pokud vím, tak tato dohoda o volném obchodu se víz netýká to se týká asociačních dohod. Já to nevím, ale vyslechl jsem si vaši otázku a pokusím se získat odpověď od kolegů. Možná ještě jedna věc, která už zazněla, co Krym. My jsme neakceptovali anexi Krymu Ruskou federací eh, a Krym nebude tedy prozatím profitovat z pozitivních dopadů dohody o volném obchodu, ale to je otázka spíš politická než obchodní. Já nechci spekulovat o ruských sankcích. Víme, jaká opatření přijali v červenci. Komise přijala celou řadu akcí na podporu našich výrobců protože to jsou naprosto neopodstatněné akce. Čelíme této situaci, budeme to řešit i v WTO. Není to téma dnešních diskusí, ale je jasné, že se nebudeme podílet na typ or type. Jde o to, že chceme jasně reagovat na ruská opatření, která vedou k destabilizaci situace na Ukrajině. My se snažíme podporovat naše výrobce a reflektujeme tu situaci, hodláme ji reflektovat i v rámci Světové obchodní organizace. Srdečně vám děkuji. Nevidím, že by se někdo další ještě chtěl na něco zeptat. Tím pádem můžeme tuto debatu teď uzavřít k tomuto bodu, k těmto čtyřem bodům ani teď ne, jsem nezaznamenal, že by byl někdo, krom té jedné kritické poznámky k tomu rychlému postupu, který dohodli oba páni předseda a prezident. Proto tedy vycházím z toho, že výbor to jako takové podporuje. Přesto napíšu dopis výboru AFET, i předsedovi, kde budeme formulovat svou pozici týkající se této dohody. Upozorníme i na to, že bude třeba dohlížet na implementaci této dohody, co se týká dopadu na Evropu, ale i podmínek, které se s tím pojí pro ukrajinskou vládu. A za druhé tam jasně budeme formulovat, že toto zrychlené řízení je unikátní, které odpovídá v podstatě mimořádným politickým okolnostem, ale samozřejmě my jako výbor INTA trváme na tom, aby se dohody o volném obchodu pečlivě analyzovaly. Pokud s tím všichni souhlasíte, takže budeme takhle postupovat. Helmut, prosím. Ano, já jsem už jasně vyjádřil svou kritiku. S postupem vlastně nesouhlasím. Eh, já bych eh, přeci jen trval na tom, aby všechny frakce jednoznačně vysvětlili, jak eh, mají vztah k tomuto postupu, protože, jak říkám, mohl by to být určitý precedenční případ. Jsou tu z politických frakcí ještě nějaké další komentáře k tomuto? Paní Le Pen? Eh, tiré du fait nemůžete z toho, že se nic neptáme, vyvozovat to, že nechceme, že s tím chceme souhlasit, s tím postupem, jenom protože už tady většina ostatní věcí byla řečena. Je celá řada poslanců, které já tady zastupuji, jsou naprosto proti tomu postupu, který jste nastínil. Gut, dann möchte ich mir Dobře, takže já se teď ještě ptám ostatních eh, eh, frakcí, pan Lambsdorff. Já teď eh, nebudu se vyjadřovat k tomu, že pane naprostá zhoda mezi panem Šolcem a paní Lepen. My, liberálové, jsme toho názoru, že tento postup je možná neobvyklý, protože asi v pořádku, ale víme, že i ta situace je velmi neobvyklá. Myslím si, že teď jako Evropská unie musíme vyslat eh, signál, že chceme eh, eh, Ukrajině pomoci a nechceme to celé brzdit. Myslím, že jinak by to bylo špatné. A proto si myslím, že ten zvolený postup je správný. Fabriks? Já naprosto souhlasím s Grafen von Lambsdorfem. Tento postup není eh, standardní, ale ani ta situace není standardní. A máme-li eh, postupovat standardně, tak si myslím, že ti lidé, kteří jsou proti tomuto postupu, tak chtějí eh, se zbavit jakékoliv politické zodpovědnosti a jakýchkoliv rozhodnutí, která by mohla být v zájmu Evropy a také v zájmu míru, což je hlavní důvod, proč lidé něco namítají. Samozřejmě, že to není eh, standardní způsob, jakým bychom chtěli řídit takovéto demokratické postupy, ale v této velmi eh, neobvyklé situaci, kde lidé tam eh, jsou uprostřed války a potom s nimi musíme mít solidaritu a musíme pro ně mít porozumění a uvědomit si, že musíme jednat a to hned. David Martin. Velmi stručně, my nic nenamítáme pro tomu postupu a neznamenáme, že ho schvalujeme. Nebudeme se stavět proti této dohodě. Až to pošleme AFETu, tak v tom eh, dopise, který to bude doprovázet, se nějako v dopise předsednictvu, bychom měli poukázat, že je to ta politická situace na Ukrajině, ale kromě toho také eh, ta nezvyklá situace po volbách. Myslím si, že by tady měla být možnost pro to, abychom byli konzultováni, ale byly to, eh, byly to zvláštní okolnosti, to, že jsme v období po volbách a je to mm, je nezvyklá kombinace okolností a proto nemůžeme být konzultováni běžným způsobem. Děkuji, pane předsedo. My eh, se postavíme proti eh, tomuto zrychlenému řízení, a to proto, že tady jsou eh, některá citlivá opatření, například hlubší spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, princip územní svrchovanosti a nezměnitelnosti hranic, humanitární řízení nebo humanitární pomoc. Já si myslím, že teď jsme ve velmi eh, nebezpečné fázi ukrajinsko-ruských vztahů a myslím si, že by to vyslalo špatný signál Rusku. Myslím, že by to mělo být eh, celé řízeno velmi citlivě a to je hlavní důvod, proč se stavíme proti. Janiku, co na to říkají zelení? Nechci opakovat eh, to, co už říkal David. My nenamítáme nic proti tomu postupu, myslíme si, že je to mimo ten klasický standardní rámec, ale nebudeme eh, eh, to nějak schvalovat a víme, že ta situace na Ukrajině je výjimečná. Já bych chtěl eh, říci, že tento návrh je velmi kontroverzní, panuje jí tady rozdílné názory, podobně jako na Ukrajině. Měli bychom to odložit eh, ve světle toho, že jsme se neshodli a neměli bychom o tom hlasovat. Odložit to rozhodnutí opravdu nemůžeme. Eh, protože jsme se rozhodli, se tím zabývat budeme. Vidím, že tady jsou rozdílné názory ale předpokládám, že ty politické skupiny, které s tím souhlasily, tady mají většinu a proto budeme taky postupovat. Napíšeme eh, dopis panu Brokovi, předsedovi výboru AFET a také napíšeme dopis předsedovi parlamentu Šulcovi, kde na jednu stranu mm, uvedeme, že tady jsou kritické názory k tomuto postupu a na druhou stranu také uvedeme, že to považujeme jako absolutní výjimku a že příště budeme očekávat, že obchodní otázky, tak jako uh, dříve, budou projednávány běžným způsobem. A za třetí, ještě několik e, kritických poznámek e, k tomu nedostatku nebo absenci hodnocení dopadu a tento dopis vám samozřejmě dáme ještě ke schválení. Pan Dartmoor, já mám jenom jednu technickou poznámku týkající se pana Martina. Zajímal by mě, jestli eh, je váš postoj, eh, že souhlasíte, anebo že se zdržujete. Můžeme tedy o tom nechat hlasovat, protože mě by zajímalo, jak přesně, jaký je přesně postoj skupiny SAD. Vy jste říkal, že tady je většina pro, ale mě by tedy zajímalo, jaká přesně většina tady je. Můžu požádat o hlasování o této otázce? Pokud někdo požádá o hlasování, tak eh, budeme hlasovat. Kdo je pro tento postup, který jsem navrhnul? Can you count it? 26. And who is against? Kdo je proti? And seven. So it's clear the majority... Je jasné, že je tady jasná většina pro tento návrh. A v tom smyslu budeme postupovat. Za tři minuty bude naše normální hlasování. Eh, zkontrolujte si, jestli máte své hlasovací karty. Děkuji, pane předsedo. Asi jste neviděl moje hlasování rukou. Myslím, že tady vytváříme precedens a rozhodně to není dobré, že jsme tak eh, rychle přistoupili na to zrychlené řízení. Děkuji. Teď za dvě minuty začneme naše hlasování. Okay, four o'clock. We know that we vote first on the we vote first on the amendment. Uh, first this one. First this one, right? Yeah, yeah, yeah. And then the amendment. Okay. Takže, vážení kolegové, kolegyně, doufám, že máte s sebou hlasovací kartičky. Můžeme pak začít. Nejprve um, pana Bilgeho k rozpočtu. Tady máme jako první kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pak máme pozměňovací návrh 1, paní Keller. Ten padá. Ano, ten odpadá. A pak pozměňovací návrh 5, paní Kela. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Tím přecházíme k pozměňovacímu návrhu 6, paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Dále návrh 7, paní Šáke, ve dvou částech. První část kdo souhlasí? to je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 8. Paní McClarkin. Kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnut. Pozměvací návrh 9 pana Belgého jako zpravodaje, kdo je pro, proti, Drželi se, ověříme. Pozměvací návrh 9. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Danieli, máš člena navíc. Zavírám hlasování. Takže přijato, děkuji. Dále pozměňovací návrh 10, pana Martina. Kdo je pro? proti. I toto ověříme. Otevírám hlasování. Tentokrát máme u jednoho navíc ECR. Dobře. Uzavírám hlasování. Přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 11, paní Šáke. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 12, zpravodaje pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Uvěříme. Zavírám hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 15 pana Šulce. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Uvěříme. Otevírám hlasování. Vše je jasné. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A teď konečné hlasování. Otevírám hlasování elektronicky. Konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. velkou většinou přijato. Srdečně gratuluji panu zpravodaji. A tím přicházíme k hlasování v rozpočtových položkách. I tady zpravodaj pan Böge. Rozpočtová položka 20010101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Přecházíme k žádosti paní Šáka o doplnění rozpočtové položky 200202. Kdo je pro? je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh pana Šolce do doplnění rozpočtové položky 200204. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh eh, k rozpočtové položce 21027729, paní Arena. Kdo souhlasí? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Ověříme. Zahoji hlasování. Zavírám hlasování. Zamítnuto. O změnách rozpočtové položky učiníme usnesení, bude to konečné stanovisko, to uděláme taky eh, elektronicky. Hlasování tímto otevírám. Končuji. I změny byly s velkou většinou přijaty. Srdečně gratuluji. I tady panu Pěgemu. Tak a tím máme hlasování pro dnešek ukončeno. Milí kolegové, kolegyně, dostáváme se tímto k bodu pořadu jednání 15. A to je otázka Prosím, abyste se trochu sklidnili, to je otázka týkající se environmentálního zboží v kontextu VTO. Evropská unie spolu s 13 ostatními členy VTO eh, zvolila laterální přístup, eh, který předložila a je, proto je to zajímavé a i nezbytné, abychom e, se podívali na stav diskuze a abychom také e, se podívali na to, jak to vypadá s ostatními vyjednávání VTO. Dodatečně e, proběhla online konzultace mezi 5. červnem a 31. červencem a i Tady musíme zvážit výsledek tohoto eh, jednání stejně tak jako prvního kola, eh, které proběhlo mezi 1. a 10. červencem. Druhá kolo vyjednávání se bude konat na podzim. A i pro ekonomický vývoj v EU je to proto ústřední téma, myslím. Tímto předávám slovo komisi a má Pane předsedo, nechci to celé zdržovat, ale máme tady ještě nějakou otázku na vysvětlení. Není to zcela jasné. Na pořadu jednání máme napsáno, že tady je zvláštní bod programu k obchodním vztahům k Rusku s Ruskem. A eh, v závěrečných poznámkách bylo řečeno, že teď eh, eh, jsme předtím už ty čtyři body diskutovali. Moldavie, Gruzie a Rusko. Nikdo z nás ale nepochopil, že to všechno mělo být v jednom balíčku. To znamená otázka vzhledem k vývoji konkrétnímu. Bude to proběhne, proběhne to jako separátní diskuze v Rusku. V nejbližší době nemusím zdůrazňovat, že to v současné době je jedno z nejdůležitějších oblastí v naší oblasti obchodních vztahů. Politické obchodní vztahů. Určitě toto téma budeme mít brzy na programu, to je nepochybné, protože vzhledem k diskuzi, eh, která teď se koná i v radě, eh, eh, tak toto je určitě téma, které tímto není uzavřeno. Tak, zpátky k VTO a k environmentálnímu zboží. šéf eh, Head of Unit eh, pro eh, trvalou udržitelný vývoj, paní Monika Hensky, je přítomna a podám zprávu o stavu věcí. Děkuji, pane předsedo, eh, kolegové, děkuji za to, že jste mě eh, pozvali. Dovolte mi, abych vám představila tuto iniciativu. Pro mnohé z vás to bude asi známé téma, protože už eh, jsme o zeleném zboží diskutovali v INTA, konalo se tady slyšení minulý rok a už jsme si vyměnili mnohokrát názory i s parlamentem minulosti. Ale jsem velmi potěšena, že vás mohu informovat o formálním nastartování těchto obchodních jednání, ke kterým došlo 8. července v Ženevě, kdy EU EU společně s 13 ostatními členy v podstatě to pokrývá 30, eh, 41 eh, zemí. Eh, tady byl učiněn první důležitý krok mm, pro snížení bariér pro vytváření zeleného zboží a zelených technologií. Evropská unie je velice angažovaná a chce vytvořit globální dohodu o renovátém zboží a to jsou skutečné výhody nejenom pro obchod, ale pro celé životní prostředí a klimatické změny a motivuje to inovace a reaguje to také na změny technologií. Evropská unie se chápe, chápe tuto iniciativu jako část svého dlouhodobého závazku eh, v oblasti liberalizace obchodu a služeb a v minulosti jsme sledovali tento cíl eh, ve VTO eh, přes Doha. A konkrétně tady jsme dělali odkazy na liberalizaci environmentálního zboží a služby. Také jsme se velmi zajímali o bilaterální vztahy. Chtěli jsme eh, začít s zelenými produkty, šlo hlavně o liberalizace a se zeměmi, jako je Singapur. Tady už jsme ukončili eh, takové dohody. A tyto iniciativy, které e, začaly jako prvotní iniciativy se 13 členy VTO, e, toto nejenom povede k větší liberalizaci služeb, ale posílí to také celý systém VTO. Takže o čem tady mluvíme? Je to spíše technické téma, Mám sebou prezentaci, kterou rozdáme členům a pár těchto slajdů použiju, ale samozřejmě e, se pak můžete vrátit k tomu detailněji. Podle našeho názoru je zapotřebí lepšího přístupu a levnějšího přístupu k environmentálnímu zboží a technologiím. A co jsou to tato environmentální zboží a technologie? To, jsou, to je to, co je zapotřebí nebo co je začleněno do procesů v ehm, oblasti kontroly životního prostředí, vzduchu, ehm, ehm, pitná voda, s účinné zacházení se zdroje a tak dále. Je to celá široká paleta produktů, které přímo přispívají eh, k výzvám v oblasti životního prostředí, klimatickým změnám anebo k udržitelnému vývoji. Doufáme, že budeme schopni snížit eh, tarify těchto výrobků, až tato jednání budou ukončena. Ale e, samozřejmě bylo by ideální, kdybychom e, neskončili v tomto stádiu. Chtěli bychom mít také mít dohodu, která bude orientována na budoucnost a která se bude týkat necelních překážek, překážek a environmentálních služeb. Ono nestačí jen, když chcete vyrábět větrnou energii, nestačí jenom nakupovat větrné turbíny, musíte mít také přístup ke službám, eh, které instalují a které udržují eh, tento vítr. Potřebujete různé služby, konzultační a podobně. A proto Evropská unie eh, navrhuje nejen liberalizaci tarifů, a zboží, ale také chce se do toho začlenit necelní bari, bariéry v těchto jednáních. Odhady eh, ukazují, že 65 eh, trhu eh, jsou vlastně služby a jenom 35 je zboží a EU je vedoucím poskytovatelem jak zboží, tak služeb. Tato iniciativa podle našeho názoru bude mít velmi konkrétní výhody a ráda bych tady udělal takový seznam šesti z nich. Za prvé, tato iniciativa posílí globální obchod um, zeleného zboží. Dnes tento trh um, se odhaduje na 3 triliony, ale jsou tu studie, které ukazují, že eh, to jsou, bude 2 triliony do roku 2020. Požadavek, požadavky rostou, zvláště v nově se vyvíjejících trzích um, a sice s rapidní urbanizací v těchto zemích. Eh, za druhé, tato iniciativa může na pomoci zelenému průmyslu, ale globálně, ale také v EU. Ehm, v rámci EU. Ehm, máme, ehm, je průmysl velkým, velmi podporuje tuto iniciativu. Evropský průmysl nejen vytváří růst a pracovní místa, ale je významné, že i v období recese, kdy se vytváří více pracovní míst v tomto sektoru, tak jsou to odhady, že to bude 4 milionů pracovních míst v EU. Je to dnes 4 miliony pracovních míst v EU. E Za třetí, myslíme si, že tato iniciativa může pomoci EU dosáhnout cílů v oblasti klimatických změn, tak jak už to komise tento návrh předložila. Eh, je to klimatický energetický balíček a ostatní země také potřebují přístup k levnějším eh, energiím, aby mohly společně být schopny naplnit cíle, které doufáme všichni ukončíme v nové klimatické dohodě. Doufáme, že se nám to podaří vyjednat do konce roku 2015 v Paříži. Za čtvrté, levný přístup k technologiím eh, samozřejmě nejen důležitý pro EU, ale i pro naše partnery, kteří se vyvíjejí. Tato iniciativa pokrývá určité země, které se nově rozvíjejí. Eh, Čína, to je důležité, je z toho součástí od samého začátku. A to znamená, že když se podíváte na o něch 40 členů, které se přidali k této iniciativě, eh, tak obchod představuje tady takovou kritickou masu, to je 90% v tomto případě světového obchodu. Ale jsou tady také země menší, které se vyvíjí jako Kostarika a doufáme, že i ostatní země eh, si uvědomí také výhody, které sebou tato iniciativa přináší a že pokročíme ku předu a že tyto země se přidají k oné iniciativě za páté. To je velmi eh, důležité právě po eh, diskuzích o Rusku a eh, východním sousedství. Myslíme si, že tato iniciativa přispěje k bezpečnosti energetických dodávek EU a sníží závislost na pevných palivech. Tato iniciativa nejenom je podporována EU, ale i USA Obamovou administrativou, který z toho udělal součástí svého plánu akčního energetického a Čína je připravena, a, protože to znamená strategický růst, urbanizaci a také se to bude týkat znečištění vzduchu. A šestá výhoda to je podnět, který může vzejít do VTO. Myslíme si, že v kontextu post Bali, je velice důležité, abychom posílili VTO a abychom posílili DD, ten mandát vyjednávání doha, to znamená inventorování zboží a služby. A tato iniciativa to právě udělá. A mm, je otevřena jakýmkoliv, jakékoliv zemí, e, které by chtěli mít ambici se přidat. A e, výhody by mohly být také e, důležité pro ostatní země. Je důležité že Aze Veto, eh, ředitel velmi vítá tuto iniciativu, když jsme ji s ní začali 8. července. Takže, jaké jsou další kroky? Eh, už to bylo zmíněno panem předsedou. Co se týče vyjednávacího kola, tak budeme mít druhé vyjednávací kola v září. Eh, to jsou počáteční kola, kdy opravdu jen diskutujeme o přístupu k jednáním a určitě do toho půjdeme do hloubky na začátku příštího roku. Veřejné konzultace byly ukončeny, mm, zveřejnili, zveřejnili jsme výsledky a také začneme s mm, posouzením dopadu o udržitelném vývoji, to jsou tři hlavní iniciativy, takzvané SIA, budeme sledovat ehm, ekonomické, sociální dopady těchto obchodních eh, dohod a je zjevné, že toto je skutečně dobrý kandidát, co se týče eh, životního prostředí, tato dohoda. V neposlední řadě budeme i nadále eh, spolupracovat s občanskými společnostmi a jinými aktéry, s průmyslem. Jedna věc se konala v Ženevě už, doufáme, že jich bude více. A proto se těším na další diskuse a příspěvky parlamentu. Děkuji. Srdečně děkuji. Myslím, že tohle bylo aspoň po mém soudu velice cené, že jsme se dozvěděli o postoji VTO, je to ale i důležitá věc pro Evropskou unii. EPP, máte něco na srdci, komentáře, otázky? Není tomu tak, SND. Taky ne. Omlouvám se, já jsem byl zrovna mimo svou židli. Zcela otevřeně jsem stále ještě ne, nerozhodnutý, jak s touto iniciativou. Uh, vidím stále jako problematické vymezení těch projektů, co je environmentální produkt, bude ten seznam dostatečně flexibilní, mm, neměli bychom být i na druhé straně, každý produkt, u kterého se nám podaří snížit eh, cla a pomoci firmám exportovat a navíc ještě udělat něco pro životní prostředí, to je určitě dobře. Takže musím říct, že má očekávání s ohledem na současnou situaci ve VTO nejsou příliš velká, ale když vidíme, že některé jiné části světa se třeba dobrovolně na něčem shodnout dokázaly, tak třeba se nám něco podaří. Mělo by to být možná trochu ambicioznější a pak i závaznější. Děkuji. Někdo z SND? nikoliv. ECR také ne. ALDE taky ne. GUE Děkuji, Bente. To, co Daniel Kaspary řekl, je pravda. Ono je těžko vymezit, co je zboží které sleduje ekonomické parametry. zároveň je to věc, která stojí za zamyšlení, protože ale životní prostředí a předpisy pro ochranu životního prostředí se nepovažuje za celní bariéru, tak to považuji za zajímavé, že v rámci VTO se někdo vydal touto cestou, i když je to zatím jenom určitá skupina zemí, která toto téma otevřela. Já bych eh, možná vyzvala k tomu, aby se přemýšlelo v rámci VTO nebo Evropská komise by to mohla iniciovat, zda by generálně eh, ve světovém obchodním mechanismu se to nemělo zdůraznit, protože životní prostředí se týká všech, že by se to tady organizovalo Zase se objevují nové překážky pro ty, kdo zatím nejsou tak daleko v té otázce vývoje spotřeby a odbytu. Tedy ta nevyváženost by se tím mohla dokonce posílit. Tedy je třeba zamyslet se nad tím, zda by nebylo správnější eh, to zakotvit v tom multilaterálním mechanismu. A druhá věc, kterou bych chtěl poznamenat, Hovořili jste o tom, že se to týká i sektoru služeb, ale když se pak dostaneme k takovým citlivým věcem, jako je management odpadového hospodářství s odpadovými vodami, to jsou v podstatě také služby, tak by se zadními dvířky mohla dostat na pořadně zase otázka, kterou jsme řešili uh, souvislosti s vodou a hospodářstvím odpadním vodou a odpověděli jsme negativně, že tam nechceme regulaci trhu, je to veřejný statek, tedy jaký je vztah eh, mezi veřejnými statky, soukromými statky a příslušnými službami, jak to tam vypadá s diskusí. Děkuji, zelení. Děkuji. Je to velmi zajímavé téma. Já myslím, že vždycky stojí za to si připomenout, přestože to slycháme často, že jsou tady některé eh, sektory, které nebyly tak postiženy krizí a dále rostou. Co je ale na této iniciativě trochu problematické, je to, jak hodnotit důvěryhodnost a upřímnost. Pokud ten cíl má být, že ty skutečné zelené technologie, které skutečně jsou schopny dosáhnout nějakého zmírnění klimatických změn, jako jsou obnovitelné energie nebo zateplování budov, tak eh, je potřeba eh, je podpořit a být pro ně. Ale pokud eh, nejsme schopni bojovat proti čínskému dumpingu u slávních panelů, což Evropa schopná není, přestože máme důkazy o, to, že, důkazy o tom, že čínští výrobci obcházejí evropská pravidla. A stejně tak, pokud nejsme schopni bojovat proti eh, dovozu výrobků, které eh, eh, mají vysoký podíl fosilních paliv, například Spojené státy teď o to usilují v těch jednáních a Evropská unie se do toho vůbec nechce pouštět. A potom jsou tady některé zapojené otázky, jestli eh, například jaderný reaktor je environmentální výrobek. Vy možná říkáte ano, ale já říkám ne. Je spalovna eh, odpadů environmentální výrobek nebo ne? Nebo palmový olej, nebo eh, hydrokarbony a tak dále. A je možné samozřejmě každý to posuzovat, každý to může posuzovat jinak, ale pokud Máme skutečně podpořit ty technologie, které eh, slouží pouze k nějaké propagační nebo marketingové kampani a nejsou skutečně zelené, tak to je problém. A eh, ve VTO existuje technický výbor, který posuzuje ty kategorie těch výrobků a který by měl také hodnotit produkční nebo výrobní metody. Když se podíváme například na palmový olej, pokud znáte pouze ten finální produkt, tak e, možná můžete dojít k závěru, že to znečišťuje méně než eh, klasická fosická paliva. Ale pokud se podíváte na celý výrobní proces, tak zjistíte, že to vůbec není environmentální. A to je diskuse, eh, kterou tady můžeme vést také v parlamentu o Ehm, alternativních palivech a tak dále. A jestli mají nějaký eh, prospěch pro životní prostředí. Takže je to zajímavá iniciativa, ale může být zajímavá pouze, pokud je budeme brát seriózně a prověříme podrobně celý ten seznam. Potom jste tady hovořili o rozvojových zemích a o tom, jaký to má vliv na eh, změny klimatu, ale musíme uvědomit, že ty státy se eh, té iniciativy vůbec neúčastní, takže má to být multi, multilaterální iniciativa, Eh, možná, že se to netýká přímo Koreji, tak eh, se ptám, jestli tam můžeme zařadit eh, ty státy a dát jim ty různé obchodní výhody, přestože se neúčastní těch environmentálních iniciativ. Takže celá ta myšlenka tohoto návrhu je dobrá, ale myslím si, že bude kredibilní pouze, pokud bude skutečně realisticky zohledňovat ten dopad na životní prostředí a pokud se tam zase uh, nedostanou eh, země nebo výrobky, které s tím nemají nic společného. EFD? Když se podíváme na tuto problematiku, tak eh, Eh, máme také pochybnosti o tom seznamu různých eh, materiálů nebo látek, které eh, tam mají být zařazeny, a to už těch důvodů, které tady právě zazněly. A stejně tak bychom k tomu chtěli dodat, že by to mohlo být riskantní, a to také proto, že bychom mohli být zaplaveni výrobky z Číny nebo z východní Asie, které jsou velmi konkurenceschopné z hlediska ceny, ale v podstatě nedodržují žádné bezpečnostní nebo environmentální pravidla. Takže eh, eh, nebo také ta eh, postupy na pracovním trhu neodpovídají našim normám, takže bychom měli být velmi opatrní, měli bychom si vždycky přesně podívat na to, kdo a jak ty dané věci vyrábí. Děkuji vám. Někdo další se o slovo nehlásí? Teď prosím o zodpovězení. Možná, že bych mohla také uvést, že jsem eh, z Bulharska. U nás se eh, eh, souhlas vyjadřuje vrtěním hlavou. A teď se pokusím odpovědět na vaše otázky. Nejprve tedy ty produkty, co přesně je ten environmentální produkt. My jsme si vědomi těch pochybností, víme, že to nebude jednoduché, my chceme být velmi zajímavý pragmatický postoj v těchto jednáních a rozhodně se nechceme pouštět do nějakých akademických diskuzí, protože to už se nepodařilo jednou na VTO. Nepodařilo se to prosadit na tom výboru, který o tom měl vyjednávat. Eh, Hovořil se o tom dlouhá léta a nevedla to k žádným konkrétním výsledkům v oblasti liberalizace obchodu. Ale i přesto žádný člen nemůže eh, navrhnout, eh, aby se tam zařadil nějaký výrobek, který by nebyl pečlivě nebo hm, který by neměl nějaké odůvodnění důkladné a stejně tak všichni ostatní členové to vždycky mohou ověřit. A vždycky, když se mluví o nějakých sektorech, jako je znečištění ovzduší, tak tam vždycky zahrneme do těch jednáních experty například z programu eh, OSN pro životní prostředí nebo z nějakých nezávislých eh, nevládních organizací. A takže vždycky doufáme, že se nám podaří sestavit seznam, který nebude mít jenom ekonomické, ale také environmentální eh, výhody. Co se týče služeb, tady můžeme rozlišovat dva typy služeb. Například ty tradiční environmentální služby, jako je odpadové hospodářství a celý ten s tím související sektor, a o tom už se hovořilo v rámci jednání TISAN, ale to, co bychom mohli ještě tady dodat, jsou eh, další služby, které jsou přímo spojeny s, nějakou, s nějakým výrobkem, například údržba nebo servis eh, eh, nějakých konkrétních výrobků, což je technicky trochu náročné, takže my si nemyslíme, že by to bylo něco, co by mohlo být spuštěno eh, okamžitě, neprotestujeme s těmi konkrétními eh, kategorie výrobků, ale je možné, že v těch dalších fázích by mohlo dojít k liberalizaci i k tady v těch vedlejších službách, jak tomu říkáme. Další otázka souvisela s těmi rozvojovými státy, já jsem se o některých eh, zmínila, které se podílí na této iniciativě, ostatní vyjádřili zájem. My teď s vedeme diskuze, jsou to naše partneři v Severní Africe, například Maroko, zájem eh, vyjádřilo i Chile, eh, diskuze vedeme i s Mexikem, eh, snažíme se skontaktovat co nejvíce z těchto zemí a přesvědčit je účasti, ale samozřejmě se to bude posuzovat na individuální fázi, na individuálním základě a teprve poté dojde ke snižování těch tarifů. My samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby se k tomu připojilo ještě více zemí. Co je ještě eh, zajímavé z pohledu rozvojových eh, zemí, že tady nejde jenom o export, ale o import, že i importace těch eh, výrobků by mohla mít pro ně prospěch. To například říká i zástupce Kostariky v Ženevě na zasedání VTO, kdy říkal, že na začátku, kdy to vstoupili, tak nevyráběli žádné takovéto technologie, ale když se připojili, tak je začali dovážet a společně s reformou vzdělávacího systému se dnes staly exportéry těchto informačních technologií a služeb. Potom ehm, tady eh, zazněla otázka na jednání v rámci VTO, proč je to eh, proč to ještě není pořád multilaterální jednání. My doufáme, že ta doba nastane, ale myslíme si, že tento vícestraný proces určitě posílí multilaterální procesy, protože je to otevřená dohoda v rámci, vyjednávaná v rámci VTO a potom všechny ty vyjednané věci budou eh, závazné eh, pro všechny ostatní. A na závěr bych chtěl dodat, že to všechno asi nebude úplně jednoduché, my k tomu chceme zaujímat pragmatický postoj. Nemyslíme si, že tím se vyřeší úplně všechno, určitě se tím nevyřeší otázka biopaliv, a ani ta otázka těch výrobních metod, ale myslíme si, eh, že by se mohla vyřešit otázka podskupin některých eh, kategorií zboží, které eh, zlepšují ochranu životního prostředí anebo bojují proti klimatickým změnám. A to nejenom v EU, ale také u našich rozvojových partnerů. A myslím si, že by to celkově mohly mít pozitivní dopad na životní prostředí. Děkuji vám za tyto informace. Samozřejmě, že budeme velmi eh, důkladně sledovat eh, další jednání eh, v této věci. Já osobně tady nacházím celou řadu kladných aspektů, ale samozřejmě je potřeba ještě dořešit ty věci, které zatím vyřešeny nejsou a je evidentní, že ta diskuze bude nadále pokračovat. Takže určitě s vámi budeme ještě v budoucnosti někdy o těchto věcech diskutovat. Děkuji vám tím uzavírám eh, náš eh, bod 15 a teď se dostáváme k bodu číslo 16. Tady jde o jednání s Kanadou a já jsem velmi rád, že tady máme pana Petrugione, který eh, je zastupujícím ředitelem eh, oddělení pro tyto otázky, který eh, má na starosti CETA, nebo měl na starosti CETA. Eh, říkám, byl, protože ten text už je hotov, byl schválený a bude formálně podepsán 25. září. Je to dobrý výsledek, že se eh, loni v říjnu podařilo eh, dohodnout na pod konečné podobě textu, takže vám k tomu blahopřeji. Ale my jsme samozřejmě velmi napjatí. Je, a zajímalo by nás, co přesně v té komplexní dohodě je obsaženo. Možná, že tam budou některé věci, vůči kterým tady budou kritické názory. A proto si myslím, že bychom měli naši dnešní schůzi využít tomu, abychom získali co nejvíce informací o obsahu této dohody a také abychom vedli diskusi o tom, jak bude vypadat, vypadat následující postup. Takže tolik na úvod. Ještě jednou vám děkuji, pane Petričione a já vám tímto předávám slovo. Thank you very much, chairman. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že jsem zpátky na výboru INTA v poslední v jeho reinkarnaci. Jsem velmi rád, že vám ho poskytnout eh, informace o tom, jak si stojíme z CETA. Řeknu pár slov také o procesu, tak aby byli všichni informováni o tom, co mohou očekávat, co eh, do dalších kroků. A pak eh, vás udělám, takový obecný úvod a členové výboru to mohou sledovat, aby věděli, kterými otázkami se budeme zabývat detailněji v průběhu času. A vím, pane předsedo, že už jste začali, s, vy jste vyzvihli jednu z těch otázek. Dovolte mi, abych toto ukončili jsme eh, aktuální vyjednávání a to na konci července, 31. Eh, července a teď máme kompletní text, který byl zaslán Radě a parlamentu eh, pro, kvůli schválení. Kanada poslala text svým provinciím a povedeme diskusi o tomto textu s členskými státy ve výboru pro obchodní politiku 12. září mm, na úrovni členů plnohodnotných. Plán vypadá, Barozo má oficiálně oznámit výsledky těchto vyjednávání 26. prosince eh, na summitu EU Kanada v Otavě a poté eh, text půjde, eh, bude legálně zrevidován, říkáme tomu legal scrubbing, a pak bude přeložen a je pravděpodobné, že to bude um, takové trošku nadprůměrně komplikovaná věc. Jak víte, tento text ehm, bude muset být přeložen do všech evropských jazyků, ale Kanada bude věnovat pozornost ehm, zvláště francouzskému eh, textu ze zřejmých konstitucionálních důvodů. Uh, a mm, je to komplexní text, eh, který je v mnoha aspektech inovativní, takže právníci asi budou tomu více eh, říkat, než běžně v takových případech dělají. Takže je těžké před eh, prognostikovat, kde ten text skončí a až bude ale ukončen, tak ho pak předložíme Radě a parlamentu pro vůli schválení. <clears throat> Co se, dovolte mi, abych krátce připomněl něco, co uh, bylo běžným jevem diskuzi, když jsme začali s vyjednáváními. tím jsme to možná trošku zapomněli. Komplementarnost e, ekonomik e, Kanada EU. Kanada je ekonomika, která e, vypadá velmi nápadně podobně ve srovnání s některými evropskými členskými zemi. Velice silný exportér, silný investor. Náš mezinárodní obchodní, obchodní vztahy mají veliký význam v otázce blahobytu Kanady mnohem více než eh, zemí, eh, země, které mají i větší trhy. Kanada je eh, zvláště silným investorem v Evropě. Kanadská ekonomika je prostě malá ve srovnání s evropskou ekonomikou, je srovnatelná s ekonomikami některých členských států a přesto Kanada investuje v Evropě víc než eh, řada jiných zemí na světě. Kanada investuje do Evropy víc jak polovinu toho, co my investujeme v Kanadě. 150 eh, miliard R eh, v roce 2012 to bylo. Takže kanadské investice jsou integrální součástí celé struktury ekonomické, vytváří pracovní příležitosti a Eh, tady se budete představit, jak důležitá je Evropa pro Kanadu. Všichni víme o integraci Kanady do severoamerické ekonomiky. Eh, je eh, to někdy až skoro pohodlné. Východní Asie poskytuje určitou alternativu, roste nadále, ale také to není úplně jednoduché, jak víme z vlastní zkušenosti s obchodem s mm, Východní Asií. Evropa je přirozeným partnerem pro Kanadu. A když se podíváme na kanadskou ekonomiku, je to ekonomika, která nedováží tolik surovin, tam Kanada je na to bohatá, ale eh, jsou tu různé komponenty, technologie, strojírenské výrobky, služby přidané hodnoty, jako spotřebitelské zboží a podobně. A tyto všechny věci přispívají k posílení evropské ekonomiky, takže tady je silná komplementarita a během jednání jsme mm, udělali vše, co bylo v našich silách spolu s kanadskými kolegy, abychom zintenzivnili tuto komplementárnost mm, v našich mm, měně. Všechny zboží, tarify, liber, liber, liberalizace sníží tarify o 99 100% průmyslových tarifů, tady má dojít maximální liberalizaci za 7 let. A e, máme naše tam určité páky na obou stranách. Nechceme si ponechat pro ochranu eh, v celé řadě klíčových eh, citlivých produktů, hlavně v zemědělském sektoru. Eh, duševní vlastnictví tradičně je to téma, kde Kanada bývá často kritizována, protože má slabší standardy. Myslím si, že jsme Ehm, že tady máme takové dost uspokojivé výsledky, eh, jde o lepší ochranu eh, o lepší vymáhání, mnohem lepší ochranu farmaceutických ehm, výrobků a také ehm, geografická značení. Tady jsme zapustili eh, do nových věcí investice do služeb. Co se týče přístupu k novým investicím. Tady tato dohoda, eh, tady máme Nafta Plus, tato dohoda je velkým příspěvkem, taky máme eh, Korea Plus, DDA Plus. Eh, tady jdeme to daleko mm, dál, než to, co jsme udělali my s Kanadou. To bylo ještě ambicioznější a teď mm, bylo no, oznámeno, že půjdeme do DDA. Obě strany mají podobné, eh, eh, podobný přístup, podobné hm, oblasti, které chtějí ochránit, veřejné služby hm, například hm, v, kde si snažíme uchovat podobnou úroveň flexibility, kterou eh, jsme měli v rámci vícestranných pravidel. Kultura, to je další téma kde způsob, jak ochraňujeme kulturní dědictví, není úplně identický v, Kanada, v Kanadě a EU e e a bylo to komplikované téma. Mm, byla tady dohoda, je to dohoda o tom, čeho chceme eh, na tomto poli dosáhnout. Ehm, tady jsme si udrželi eh, tradiční přístup a v audiovizuální oblasti. Eh, Kanada si ponechala ochranu, kterou si chtěla ponechat, zatímco se ponechaly určité výhody vyplývající z této dohody, na lepší copyrightová ochrana a podobně. Lepší eh, způsob hm, ochrany nebo kontroly investic hm, pro investory, kteří přicházejí z ostatních zemí. Nesmíme zapomínat na to, že v Evropě nekontrolujeme investice eh, až na výjimky, které se týkají národní bezpečnosti. Ochrana investic, hm, ano, pane předsedo, Toto, jak všichni víme, je jedno z kontroverznějších částí. Je to něco, co vyvolá více diskuzí a tak to vypadá stav eh, věci. Začali jsme eh, s AKI členských států, bilaterálními investičními smlouvy, začali jsme diskuzí, která se konala v tomto parlamentu, kdy Rada a parlament přijali eh, přechodná <clears throat> ustanovení o investicích po Lisabonské smlouvě a také jsme vzali v úvahu e, vývoj celé veřejné diskuse až po ukončení vyjednávacího procesu. Je to dobrý výsledek, e, který poskytuje odpověď na mnoho různých otazníků. E, nepředstavuje to konečnou, konečný výsledek, jak, jak správně zacházet s politikou ochrany investic. Tato diskuze bude pokračovat, jak všichni víme. Ale takhle, takto si stojíme dnes v naší dohodě. Mm, tady jsme měli na to vyjednávací mandát už před mnoha lety. Veřejné zakázky. Eh, velmi důležité, eh, jeden z posledních, má posledních trhů, který nebyl otevřen pro mezinárodní eh, obchod. Mimořádné výsledky s Kanadou byly dosaženy. Nutno poznamenat, mm, Kanadě jsme nabídli přístup k mm, interním mm, veřejným zakázkám a Kanada učinila reciproční opatření. Není to úplně stejná situace jako to, co si nabízejí zájemně členské státy, ale velice se tomu přibližuje. Je to vyvážený stav, protože jsme se postarali o to, aby eh, ta výměna byla vyvážená. Je to GPA plus, jak Kanada, tak my se Ehm, velice zavázaní pravidlům veřejný, zadání veřejných zakázek, jde o to, aby byla užit, použitelná, aby byla transparentní, férová na obou stranách. A myslím si, že jsme to tady, mm, tady mm, vytvořili správnou základnu, takže tato dohoda mm, je jako GPA plus a usnadňuje přístup k, na, k veřejným zakázkám více než USA. Ehm, máme tady různá opatření, která se týkají netarifních hm, necenných opatření, hm, eh, eh, spolupráce hm, vlastně různých ustanovení. Máme tady pravidla, která posílí transparentnost a eh, také se snažíme upevnit dobrou spolupráci, kterou už po celá léta v Kanadě máme v oblasti sanitárních a první balíček Ehm, budeme mít v oblasti automobilové a slibujeme si více spolupráce do budoucna. Velice dobrou kapitolu o udržitelném vývoji tu máme, kdy opět eh, tady už byla eh, sepsána dohoda, ale pak to byla zdlouhavá, obtížná jednání. A ehm, jde o to různé přístupy uvést v soulad, ehm, které tady existovaly. Komplikovaná byla, eh, ta jednání byla sice komplikovaná, ale myslíme si přesto, že byla úspěšná. A Způsob, jakým jsme to, tento přístup sladili, by, myslím, měl vést ke zlepšení eh, fungování této dohody a oběma stranám poskytl různé užitečné nápady, jak eh, dále spolupracovat, takže mm, toto je taková, takový pohled stačí perspektivy na výhody. Zaslali jsme parlamentu stejné posouzení, jako jsme poslali členským státům, je to ještě neúplné v srpnu jsme ještě pořád byli zaneprázdněni a snažili jsme se dokončit právní text a snažili se zajistit, aby se eh, nevloudili do textu eh, chyby a eh, určitě spousta lidí no, objevila různé takovéto chyby, které se tam vloudily. Bylo tady málo času provést ekonomickou analýzu, kterou ještě provedeme. A jak všichni víme, text Ehm, je, eh, zveřejněn je na internetu k dispozici, což není úplně šťastná okolnost. Chceme ale zveřejnit tento text a mm, chtěli jsme jenom mít trošku více času na to, abychom zajistili, že se nám podaří eliminovat co nejvíce těchto chyb. A také musíme ještě hovořit s našimi kanadskými přáteli, protože mm, to není něco, co se dá jednostranně jen tak bez diskuzí zveřejnit. Náš plán je prodiskutovat to s Kanadou a zveřejnit text Vlastně je to práce, která pokračuje, není to úplně hotové z právního hlediska, je tady zapotřebí práce, musí se to právně revidovat, ale myslím si, že je důležité, aby měly všechny strany přístup k verzi, která bude zajišťovat, zajišťovat jak Kanadě mm, EU správný postup. Pane předsedo, jak jsem řekl, jsem rád, že mě vy a členové výboru mě budou provázet a podporovat a poskytnout detaily, které budete chtít. Děkuji. Takže nejdřív politické skupiny. Daniel. Vážený pane předsedo, děkuji, že dnes máme příležitost o tomto hovořit. Komise prezentovala působivým způsobem, že v podstatě s Kanadou už máme slušnou dohodu. Pokud jsou ty informace pravdivé a co jsem slyšel předstihu, tak si myslím, že v oblasti veřejných zakázek, standardů, potravinářský průmysl jsme splnili ty věci, které jsme my jako parlament požadovali napříč frakcemi. A pokud se potvrdí, co je v těch prosáklých dokumentech, bude-li to i v těch oficiálních, tak je dohoda s Kanadou důkazem toho, že komise věci nejenom hlásí, ale i dosáhne. Máme často obavy, že, doschá, že dojde ke změkčení standardů, ale když vidím, že jsme se s Kanaděny dohodli o dovozu jejich kanadského masa do Evropy podle našich standardů, tak si myslím, že je to důkaz toho, že mnohé vznušené argumenty v souvislosti s těmito dohodami jsou neopodstatněné a když jsme to slíbili, dá se to dodržet. Na druhé straně mám trochu obavy v souvislosti s ochranou investic. Komise to zmínila. Já s tím mám problém, když členské státy udělí mandát, kde Dokonce bylo to téma ochrany investic doplněno v případě Kanady. A když parlament s velkou většinou řekne, že investice a jejich ochrana tam patří, v roce 2010-11, krátce po Lisabonské smlouvě, jsme ve zprávě Kade Arriva řekli, že si přejeme, aby do té mezinárodní dohody přišel ten institut ISDS a pak se po letech dovíme, že jsou s tím problémy. Takže já mám svůj problém s tím, jak probíhá diskuze v radě v posledních měsících. My jsme se v parlamentu všichni ptali, nezávisle na to, jestli jsme pro nebo proti ochraně investic, tak jsme se ptali, zda má cenu doplňovat smlouvu, dohodu s Kanadou já tady mám i tu rezoluci, kterou jsme přijali prakticky jednomyslně. Řekli jsme, za jakých podmínek chceme a nechceme mít ochranu investic. Je to z té zprávy Kade Aiva, kde jsme, kterou jsme podpořili, dokonce doslova tam stojí. Jde o to, aby byla zajištěna rozumná ochrana investic. Je to ten institut ISDS. Vím, že některé frakce se tomu smály. Janik se směje, on byl vždycky proti tomu se z jeho frakcí chápu, že když byl někdo na věky proti něčemu, je i nadále proti něčemu, takže já s tím mám problém, když teď frakce jakoby začínaly říkat, my jsme si u komisy něco uh, objednali a když oni nám to teď dodají, tak to nechceme. Takže právo vrátit zboží platí sice pro nákup na internetu, ale nechceme-li být spolehlivým mezinárodním partnerem. My nechceme ochranu investic za každou cenu, Moje frakce se bude bedlivě dívat na to, co komise v dohodě s Kanadou vyjedná. To, co jsme si objednali, teď o tom máme své pochyby, ale pokud nám komise dodá to, co jsme chtěli, tak bych byl rád, aby frakce, tak říkajíc, přijali to, co jsme společně si objednali. SND. Děkuji. Já Daniel mě vyprovokoval. Původně jsem o tom nechtěl hovořit. Chci, nemohu teď citovat, když se podívám na poslední rezoluci ke Kanadě, kterou jsme přijali v vztahu k této dohodě o volném úchodu, tak jsme řekli, že ten eh, institut ISDS není eh, vyžadován v systému těchto dvou stran. Takže my jsme to nechtěli ve vztahu ke Kanadě, ten eh, režim ISDS. Ta eh, zpráva, se tady teď cituje, ale kolega už není poslancem, který ji tenkrát se psal. Duševní vlastnictví. Mám určité obavy, možná komise mě uklidní, co se týká k přístupu v medicínských oblastí. Kanada je velkým producentem generických léků. Četl jsem interní verzi té dohody. Tam v jedné části se říká, že Kanada někdy nedržuje povinné licenční řízení a někdy uvolňuje léky, které Evropě ještě nejsou schváleny, takže já bych rád, aby nás komise ujistila, eh, aby nám řekla, jak to bude s vývozem kanadských léků do třetího světa, jejich levných eh, generických léků. A udržitelná kapitola komise řekla, že je eh, potěšila ta kapitola o rozvoji. To je pod potřeba dále analyzovat, ale z mých pozorování se mi zdá, že pracovní a ekologické podmínky v této dohodě jsou, eh, jsou nižší než v nafta a nevím, proč bychom měli mít nižší podmínky, než má nafta. To jsou pozitivní kroky, podstatě jde o to, aby ta ekologická otázka, otázka udržitelného rozvoje eh, byla uspokojivě ošetřeně. Nevím, tohle je opravdu otevřená otázka. Když jsme navštívili Kanadu, delegace jsme diskutovali v provinciích, tak eh, tam říkali o tom, jak to mají ošetřeno v provinciích podstatě někdy to bylo až monopolistické, proti hospodářské soutěži, takže to by se pak také mohlo třeba začít objevovat v této kanadsko-unijní dohodě. Tak, ECR, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pokroku této dohody eh, je velmi prospěšný, má to velký potenciál pro zakázky, investice a tak dále. Otázka, kterou bych chtěl položit, je následující. Zdá se, že eh, to velmi dlouho trvá, než se to podařilo eh, podepsat. Eh, už to bylo velmi pokročilé a potom se to zase pozdělo. Mě by zajímalo, jestli se to můžeme nějak poučit, jestli hm, tato prodlení bychom neměli nějakým způsobem ošetřit. A potom mám Eh, ještě otázku, eh, co bude potřeba změnit v naftě samotné, jestli například oni se nebudou muset přizpůsobit eh, této dohodě, poté co bude psána. A ještě mám jednu konkrétnější otázku, co to bude znamenat pro ochranu patentů ochranných známek, zejména u lékařských výrobků nebo zdravotnických výrobků. Mark? Děkuji. Hodně už tady to bylo řečeno, ale myslím, že ještě asi objevíme spoustu věcí a já doufám, že ten text bude brzy eh, k dispozici. To by také vyslalo signál, protože myslím, že spousta lidí s různými zájmy se budou dívat na, na konkrétní výsledek těchto jednáních a budou z toho vyvazovat například, jaký výsledek potom budeme moci očekávat u té transatlantické dohody. Já doufám, že to nebude se dále odkládat a že to nebude eh, eh, trvat stejně, poměrně stejně dlouho jako tohleto. Eh, protože to by protáhlo neuměrně. Zajímalo mě, jestli komise už je schopná říci, kde budou nějaké rozdíly, a právě proto, že eh, mnozí se budou dělat na CETA a budou eh, přemýšlet o těch implikacích, takže možná bychom zabránili nějakým nedorozuměním podobře, abychom si řekli, kde se to bude velmi lišit. U ISTS to bude ještě konkrétnější a Potom eh, bych také ráda položila stejnou otázku jako David Martin, to se týká přístupu ke zdravotnickým výrobkům a patentům. Myslím, že to nebude poprvé, kdy takovéto dohody znesou vážné pochybnosti. V eh, neposlední řadě také ode mě, kde, kde mám pocit, že ten režim duševního vlastnictví musí být eh, změněn, aby reflektoval také digitální dobu a také to, aby se to nevynocovalo nepřiměřeným způsobem, aby to nemělo nepři, nesprávný dopad na rozvojové státy. A moje poslední otázka je do jaké míry to bude eh, takzvaná živá dohoda, tedy jestli se eh, předpokládá, že se budou muset řešit eh, nějaké regulační věci ze strany delegovaných institucí, jestli tedy můžeme očekávat, že se určité věci budou měnit. Děkuji, Guem. Děkuji. Já mám několik otázek k různým tématům, pokusím se to udělat co nejstručněji. Byli jsme informováni o dohodě CETA 6. srpna, to už bylo během dovolených, my jsme se snažili zjistit eh, podrobnosti, ale v té době byli všichni na dovolených, takže nikdo nám nebyl schopen odpovědět na otázky. Eh, pouze dva týdny předtím se zveřejnilo více než 150 tisíc žádostí o informace, které byly vzneseny v rámci eh, těch eh, veřejných konzultací, takže je, bylo nemožné se s tím vším seznámit. Je také nemožné, že by to všechno už tam bylo zohledněno v té dohodě CETA. A za třetí, Corporate Europe Observatory zjistili, že těch asi více než set setkání s lobbysty, které se konaly. Jak naprostá většina byla s lobbysty a ne s um, zástupci veřejnosti. Což ukazuje, že komise vůbec nebere v potaz veřejné mínění, ale pouze zohledňuje uh, názory velkých společností a finančních trhů. Moje první otázka je následující. Co uděláte proto, abyste přesvědčili parlament o tom, že může hlasovat pro tuto dohodu, pokud tak eh, blatantně ignorujete zájmy eh, veřejnosti, které my zastupujeme. A poté by mě zajímalo, kdy bude vyhlášena eh, veřejná konzultace pro Dultisa také. Komisař de Chucht řekl, že tato dohoda je smíšenou dohodou a že bude předložena také národním parlamentům vzhledem k tomu, že tady v podstatě vytváříme společný trh, tak to asi je smysluplné. A moje třetí otázka je tedy, jestli CETA bude skutečně spíšenou dohodou. ISDS. Tam jde o to, že eh, společnosti budou se moci obrátit na arbitráž, aby rozhodli, Eh, spory, které by mohly ohrozit jejich investice. Ale Austrálie to v roce 2005 odmítla s tím, že jejich eh, stávající právní systém je dostatečně eh, silný pro to, aby tyto spory vyřešil. Takže by mě zajímalo, co je špatného na právním systému Kanady nebo Evropské unie s tím, že ISDS je potom nezbytný. A otázka pět. Nebo by mě za jakých podmínek by investice společností převážely nad demokraticky vyjádříme zájmy občanů. A dále neměli bychom omezit množství peněz, které společnosti mohou požadovat v rámci takovýchto kompenzací, abychom tím omezili eh, vliv, který mohou vyvíjet na demokratické státy. Pitná voda je lidské právo. Více než 2 miliony lidí podepsali eh, občanskou iniciativu, aby eh, to bylo považováno za lidské právo. Mě by zajímalo, co dělá komise pro to, aby zajistila, že pitná voda se nestane obětí volného trhu. A daňový režim v Holandsku eh, láká hodně eh, eh, zahraničních investorů, aby se otevřeli tzv. schránkové společnosti v Nizozemsku. Nikdo nechce, aby se tomu říkal daňový ráj, ale my všichni víme, o co tady jde. Víme, že Nizozemsko láká celou řadu společností, které chtějí využít těchto alternativních Eh, eh, řešení sporů. Mě by zajímalo, jestli někdo zkoumal tuto otázku a jak se to liší o to ISDS. Děkuji vám, zelení. Janek. Děkuji, pane předsedo. Je tady eh, řada otázek, které padly o ISDS. My jsme slyšeli, jak se to vyvíjelo i v rámci komise, která dostala mandát k jednání a bylo mnohokrát řečeno, že ta dohoda z Hořánská Kanadou bude sloužit jako příklad pro uzavření té transatlantické dohody se Spojenými státy. A nakonec člověk zjistí, eh, že už se eh, to nejde nějak změnit, že se k tomu nejde vrátit. Eh, takže je to jakýsi systém, který se valí dopředu a který se snaží zavést některé zásady, které přitom jsou na začátku sporné. A ti, kteří to e, eh, takto podporují, tak tím vlastně přistupují na to, že se tím zavádí precedens, protože už se to jednou udělal s Kanadou, tak to teď bude muset být stejně se Spojenými státy. Až uspějeme na závěr těch jednání, pokud e, se to ukončí, tak nám bude řečeno, že vzhledem k tomu, že už to máme i takto jednou upraveno s Kanadou, tak e, nám nezbývá nic jiného, než na to přistoupit i v rámci té dohody s e, Spojenými státy. A myslím si, že to není úplně v souladu s demokratickými zásadami. A proto si myslím, že bychom se tím měli velmi důkladně zabývat a eh, protože by mohlo eh, docházet k takovýmto precedencům a eh, nám přece všem jde o to, aby došlo ke schválení této dohody. A teď k geneticky modifikovaným organismům. maximum, co tady bylo dosaženo, je výměna dopisů mezi Kanadou a Evropskou unii a také rozhodnutí těch příslušného orgánu VTO mě by zajímalo, jestli spolupráce mezi Kanadou a Evropskou unii eh, nám zajistí, že Evropa na tom nebude ani hůře, ale ani lépe. Eh, vzhledem k tomu, že brzy nastoupí nový předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který se zmiňoval o tom, eh, když vedl tu kampaň před svým zvolením, že by chtěl zlepšit postup hodnocení a schvalování GMO na evropské úrovni a proto by mě zajímalo, co se stane, pokud Evropa Eh, zreformuje tento svůj postup, například to zohledňování těch různých eh, dopadů, které by to mohlo eh, mít na životní prostředí nebo na zdraví. A jaké místo potom v tom celém procesu bude mít Kanada, pokud bude součástí tohoto trhu. A potom ke kapitole SPS, to jsou ta sanitární a fitosanitární opatření. Já jsem tam nic takového nenašel, nevím, jak přesně se tady bude postupovat, možná, že je to moje eh, nepochopení. Podíváte se, eh, podíváte se na druhou přílohu té kapitoly. Mě zajímalo, jestli je možné se s ním seznámit, eh, protože víte, jak velmi nám leží na srdci toto téma. Pokud ta příloha B má být vypracována teprve později, tak by nás zajímalo, co tam eh, přesně bude. A potom ještě ke generickým mlékům Zajímalo by mě, jestli kanadská vláda přislíbila, že bude eh, kompenzovat ty, e, svůj zdravotní systém, e, pokud mu vzniknou větší, vyšší náklady. A potom ještě k udržitelnému rozvoji, jste vyjádřili, jste s tím spokojení a je pravda, že z tohoto pohledu a to se to projevilo také v té transatlantické dohodě, tak eh, je evidentní, že Evropa eh, se staví velmi zdrženlivě k tomu, aby eh, to bylo opraveno závazným způsobem a mě by zajímalo, jak chcete vysvětlit, že Evropa se k tomu staví tak zdrženlivě, přestože navenek dává najevo svůj pozitivní postoj a nepovažuje to za seriózní téma. Děkuji EFD. Někdo eh, se chce vyjádřit? Tak v tom případě má to pan Šuster? Nebo ne? Děkuji. Já mám také několik otázek týkající se standardů na ochranu životního prostředí. Víme, že Kanada nepodepsala eh, prodloužení Kyotského protokolu a proto by mě zajímalo, jak eh, budeme eh, pojímat tuto politiku o environmentálních výrobcích, pokud Kanada nepřistoupila k, tak, k této dohodě. Je to určité milosporu. Zajímalo mě, co si komise o této otázce myslí. Pan Schuster. Ano, děkuji. Chtěl bych poukázat pouze na jeden aspekt protože pochopitelně se nebyl schopen mm, celé to smluvní dílo ještě přeskoumat, mm, pokud vůbec ty texty v odpovídajících verzích byly k dispozici. A e, ono je to ISDS. Je možné, že existují různé interpretace. E, e, to, co parlament v listopadu nebo v roce 2011 odsouhlasil, ale zároveň musíme minimálně vzít v úvahu to, že od té doby diskuze pokročila dál. A v oblasti TTIP proto Eh, komise byla, z eh, toho eh, vystoupila jako jednácí partner, protože bylo řečeno, že si musí užít, co chceme v politické oblasti prosadit a co je naše přání. A považuji to za vysoce problematické, když teď, a parafování se, má, se plánuje na konec září, když teď před uzavřením těchto konzultací prostě mm, jenom řekneme, že schválíme celé ty postupy ASTS, kdy v obecné diskuzi se na to nahlíží tak, že CETA je určitým způsobem precedencem pro ty typ To ohrožuje celkově schválení obou našich dohod po konečné instanci a může to posílit na veřejnosti dojem, že je možné veřejně diskutovat, o čem chceme, nadnášet argumenty, ale komise potom to stejně ignoruje a dělá si, co chce. A proto Komisi mohu pouze vyzvat, aby buď zde zvinala z této dohody, a nebo aby se parafování posunulo, protože není možné, abychom tady měli obsáhlou společensky politicky významnou diskuzi. Tady nejde jenom o toto, ale i na, mezi oby, obyvateli musíme být schopni to představit a říct, proč je to dobré. To musíme také dokončit. A proto, jak jsem řekl, buď se to musí výmout a k tomu musíme komisi vyzvat, a nebo parafování odložit. A parlamentu bych celkově poradil, aby toto stanovisko za dva týdny ve Štrasburku eh, schválilo, protože eh, při této veřejné diskuzi, kterou vedeme, si nemůžeme jen eh, dovolit a udělat říci, no je to dobrá dohoda, hodně jsme toho dosáhli a toto má spolknout veřejnost. Takhle jednoduchý život není. Děkuji. Paní Kjetnda. Děkuji. Myslím si, že by stálo za to, kdybychom eh, řekli, že CETA je skutečně historickou dohodou, první bilaterální dohoda mezi EU a jinou velmi pokroko, pokročilou ekonomikou z OECD e eh, a proto bychom měli eh, se z eh, mnoha směrech snažit dokončit tuto eh, dohodu eh, CETA. A jsou tu dva body, ke kterým bych se ráda vrátila. Jeden už byl nadnesen Davidem, když mluvil o mm, kapitole o udržitelném vývoji. Myslím si, že jsme propásli příležitost, aby tady vznikla taková stabilní kapitola. A jsou to potíže, které se objevily v diskuzi kolem environmentální kapitoly. Není tady teď jednotná kapitola o udržitelném vývoji a e, vývoji životního prostředí a e, je politování hodné, že žádná z těchto oblastí není na takové úrovni, e, že by byla pokryta dohodou, kterou podobnou, jako máme s jinými zeměmi. Tak, jak řekl David, co se týče monitorování a implementace, ale není tady ani odkaz na nějaké závazné standardy a to nás vrací zpátky. Takže mm, vlastně to není nafta plus. Jsme hodně za tou dohodou nafta, eh, která byla schválena před 20 lety. A to je první věc. Proto by bylo zajímavé zjistit eh, nebo dozvědět se od komise, eh, jaká je racionální úvaha zatím, když se říká, že je to dobrá kapitola. Chtěli bychom slyšet vysvětlení z vaší strany. Druhá věc. Jsou tu určité mm, velké inovace nebo vývoj v rámci CETA. Jedna z toho je eh, působnost, rozsah a jeden z hlavních eh, prvků je silná liberalizace služeb, která je zakotvena v této dohodě. A poprvé, je to poprvé eh, v vyjednávací, dohodě vyjednané EU, mm, kdy máme tento hybrid mm, mm, jako negativního seznamu. Jsou tady mm, veřejné služby a různé jiné eh, definice. Takže bych rád apelovala na komisi, protože transparentnost eh, tady nejde jenom o zveřejňování dokumentů, jde také o to vysvětlit veřejnosti, co tyto dokumenty znamenají. A proto potřebujeme velmi jasný pohled na to, co je vlastně začleněno do eh, slu, nabídek služeb a závazků, co všechno obsahuje CETA. Veřejné služby se stávají stávají eh, velkým politickým tématem také eh, v TITA. A myslím si, že je zásadní, abychom měli zaručenou transparentnost na tomto poli. To jsou tedy dva body, které jsem chtěla, když jsem chtěla slyšet odpověď z komise. Euh, děkuji. Eh, děkuji tomto výboru, že jsme Měl mikrofon. Děkujeme za toto vysvětlení. Eh, k tomuto tématu. A teď eh, k tomu, co říkala komise. Uznáváte, že ta dohoda, která leží na stole, není úplně v souladu s těmi posledními diskuzemi o ISDS. Já to ráda slyším od komise, protože to je přiznání, že dnes eh, jsou, no, probíhají politické diskuze o ISDS, ale my jsme to nemohli promítnout tady do této dohody, takže tady máme dokument, který v podstatě Eh, už nezohledňuje to, co tady v poslední době proběhlo. Děkuji, že jste to uznali, protože až dosud eh, jsme nic takového od vás neslyšeli. Potom bych chtěl ještě připomenout komisi prohlášení Kloda eh, Junckera ještě před dovolenou, který říkal, že nepřijme, že by jurisdikce soudu členských států byla omezena zvláštními režimy, které by řešily spory mezi investory. Tolik byla eh, tedy přesně, eh, to byl přesně jeho výrok ještě před dovolenými. Ten text, který teď máme před sebou, ale vůbec neodpovídá tomuto politickému prohlášení, které on přednesl. Eh, takže se můžeme najít velmi zvláštní situaci, kdy na summitu Evropa-Kanada bude Eh, budou partneři, kteří podepíšou dohodu, která už neodpovídá nebo je zastaralá vůči tomu, eh, eh, co bude mít ve svém programu nová komise, nově utvořená komise, která bude nastupovat velmi brzy. Takže mě zajímalo, že jestli by nebylo lepší, vzhledem tomu, že tady máme jaksi politicky přechodnou dobu, tak jestli by komise neměla odložit podpis této dohody a to právě Eh, s tím, že v okamžiku, kdy je to skutečně formálně parafováno, kdy se to stane právním aktem, tak už se tomu velmi těžko, eh, velmi těžko se s tím bude dělat. Eh, my teď jsme tady v parlamentu a máme říct současně ano i ne. Já si myslím, že by bylo špatné, aby komise pokračovala v podepisování této dohody. Protože v okamžiku, kdy parlament eh, schválí a ratifikuje a podepíše, bude hlasovat o této dohodě, tak tady bude ještě ta etapa eh, ve členských státech, které by měly také eh, ratifikovat tuto dohodu. Myslím si, že by bylo dobře, abychom si uvědomili všechny tyto aspekty. Jestli to bude trvat o měsíc nebo dva déle, tak na tom nic moc nezmění a rozhodně to neozrozumí naše ekonomické vztahy s Kanadou. A ještě jedna otázka, to už, to už tady hovořil můj kolega. A sice je to poprvé použití negativního seznamu. Já si myslím, že to je velmi nebezpečná věc. Je to poprvé, kdyby takovýto seznam měl být využit a podle mě tady existuje obrovské riziko, protože tam se říká, že všechno je možné, kromě toho. Co je tady uvedeno? Tak kromě toho znamená, že to, co není přesně eh, co tam není přesně uvedeno, tak eh, může být v oblasti toho liberalizovaného obchodu. A víme, že tady jsou sektory, kde to riziko liberalizace je pro ně příliš velké. Já bych proto byla ráda, kdyby tady byl pozitivní eh, seznam a ne negativní. A třetí otázka, to je eh, o něco eh, speciálnější. Kanada chce chránit svůj kulturní průmysl, zatímco Evropa chrání pouze audiovizuální sektor. A mě by tedy zajímalo, proč se to tady tak liší, proč Eh, Evropa nebrání více svůj kulturní průmysl obecně, proč eh, tedy jsme méně protekcionističtí eh, než ten, to náš obchodní partner. V té debatě o TTIP někteří mi francouzští kolegové se k tomu vyjadřovali a proto by mě znamenalo, jak se Evropa staví k této kulturní, jestli chcete, specifičnosti. A potom v té dohodě se říká, že se budou bránit ty normy, tak jak jsou dnes schváleny. Ale ty normy, které dnes máme, nám neumožňují, aby se přijímaly nějaké normy v obecném zájmu, které by mohly bránit některé věci, které bude potřeba bránit v budoucnosti. A proto by mě zajímalo, jestli je nějaká možnost přijetí nadřazenějších norm, které by mohly být eh, přijímány v rámci obecného zájmu a jaký prostor eh, tady je pro přijímání něčeho podobného. Děkuji. Ještě máme tři žádosti o slovo. Hamzi. Máme ještě tři další příspěvky, ty si vyslechneme a budeme pokračovat dál. Pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Naslouchal jsem se zájmem diskuzi, a zvláště panu Petricionovi a jeho prezentaci a musím říct, že jsem potěšen, protože jako člen delegace Kanada EU pro mě to je něco, o čem bylo často diskutováno a pan předseda má zásluh na tom, že se to posunulo kopředu. A vidím, že pan Petriciony je velmi nadšený v tom, co do, eh, dosáhl. Říkal, že byla prolomenová půda, že tady byly silné výsledky. Doufám, že tomu tak je. Ale jak říkáme, ďábel tví v detailu. A Doufejme, že tato dohoda bude úspěšnou dohodou. A že, ale víme, že to jsou další překážky, které musíme přeskočit. Jedna je e, otázka, která se týká celé procedury. Bylo řečeno, že to bude e, rozdáno, zasláno provinciím v Kanadě ten text. E, otázka je, jestli všechny provincie musí s tímto to musí odsouhlasit, anebo to bude jenom konzultace na národní úrovni. Za druhé bych rád věděl více, znal více detailů, bude-li možno o Um, liberalizaci tarifní, um, co se týče oblasti kulturní. To je vlastně uh, spor, to je hlavní um, otázka uh, sporná. Tady bych chtěl mít určité ujištění a uh, konečně je tady nějaká revizní doložka no, obsahem toho, tak aby to všechno probíhalo podle plánu. Děkuju. Děkuji, pan Kaspary. Ano, chtěl bych ještě poukázat na dva body. Jedna věc. Jedna eh, řečnice hovořila hodně o tématu negativního, pozitivního seznamu a za svou frakci bych rád jasně řekl, že eh, důrazně tady podporujeme přístup negativních seznamů. Eh, samozřejmě musíme dávat pozor na to, co se ještě vyvíjí za produkty, ale měli bychom to všichni zvážit, jestliže uzavřeme obchodní dohodu. Víme, jak dlouho se vyjednává o takové obchodní dohodě, víme, jak dlouho pak jsou v platnosti tyto dohody, víme, jak rychle se vyvíjejí produkty. Hm, když budeme mít, hm, budeme mít, má, má myslet to vážně, vážně se zahraničními obchodními dohodami. Chceme produkovat růst, tak aby naše podniky mohly lépe prodávat své výrobky v jiných zemích, abychom výhodně dostávali komponenty, tak pak si myslím, že je důležité, abychom eh, se poprosili od toho, že produkty mají dlouhé cykly, ty cykly jsou čím dál kratší a proto musíme zvolit jiný přístup v tomto novém světě. A druhá věc, znovu téma ochrany investic. Ono to není tak, že všechny ty věci, o kterých diskutujeme dnes, jsou nové. Ale přesně e, tyto otázky, které si klademe e, v souvislosti s dohodou o ochraně investic, je, aby zahraniční investoři nebyli znevýhodněni, ale aby neměli preference No. Máme tady, jde o to, aby nám ten prostor pro vyjednávání zůstal zachován. Jak zacházet otázkou transparentnosti, s otázkou možností revizních opatření. Ta diskuze přeci nenastává teprve teď. My v parlamentu jsme tyto diskuze už vedli v posledních třech letech a to intenzivně. A když jsme si vyslechli zprávu kolegy Karifa, když jsme ji společně rozpracovávali, tak jsme se opravdu velmi vydatně tímto tématem zabývali. A proto jediná otázka, která tady před námi je, a to je i má prozba na všechny, kteří e, e, se tak zabývají tématem ochrany investic. Co je s ochranou investic e, v Kanadě. Vysvětlete nám, prosím vás, našich podniků, který se to týká a které profitovaly z více než 1400 bilaterálních dohod o ochraně investic v EU, že do budoucna levé a socialistické vlády v Latinské Americe budou pokračovat se svými programy, aniž by se někdo mohl bránit. Vysvětlete chudým v těchto zemích, že v budoucnu nebudou přicházet žádní investoři, protože režimy a pravicové systémy nejsou zas tak dobré jako v Evropě, Kanadě nebo Americe. A vysvětlete Číňanům, jak eh, budeme chtít uzavřít dohodu o ochraně investic, když říkáme, že s ostatními zeměmi to nepotřebujeme. Eh, Čína se stala mezi tím už sebevědomou zemí, tak se mi poznal. A proto eh, základní přístup pro mě i Eh, co se týče členů rady a zemí eh, v Evropě, které velice kriticky nahlížejí na ochranu investic. Jestliže budeme mít problémy v této oblasti dnes, mm, a mm, eh, já myslím, že tu jsou ty problémy, nemůžeme je přehlížet, ale pak tady máme pak problémy především s hlavně 1400 dohodami. To jsou dohody z 60. 70. let, kdy jsme se nepostarali o všechny ty um, body, které klademe důraz. Takže je to šance. Když teď pomyslím na Kanadu nebo Ameriku, je tady více evropských států, které dnes mají s Kanadou dohodu o ochraně investic a pro ty taková evropská dohoda představuje šanci eh, některé dohody po komunistickém období eh, trošku eh, revidovat, protože tenkrát byly překotně uzavřeny a tak bude možné ty staré dohody zrušit, protože budou lepší evropské. Proto základní otázka, jestli poskytují tyto dohody skutečně to, co jsme žádali a chtěl bych všechny znovu vyzvat k tomu, abychom abychom společně příští týdny využili k tomu, abychom přeskoumali, zdali komise nám skutečně toto, co slíbila, dodala. Ještě jednou prosím, abychom eh, to nezatracovali, eh, ochranu investic pro všechny evropské podniky v ostatních zemích světa, to bylo důležité, protože z takovéto dohody profitovali. Přičemž Nedávno byla prezentována v americkém eh, kongresu studie o významu ochrany investic na investice. Třeba v Brazílii to moc nefunguje. Tak poslední přihláška do diskuse. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Ach, dámy mají přednost. Pane předsedo, eh, mohl byste nám vysvětlit, Eh, jak přidělujete slova. Já už tři čtvrtiny eh, žádám o slovo, vy jste mi ukázal, že to máte zaznamenáno. Teď jsme se dostali na konec kola eh, kladení otázek, ale já jsem úplně poslední. Já vím, že tady zastupuje jenom malou část francouzských poslanců. Entschuldigen Sie bitte, aber weder das Sekretariat Omlouvám se, ale ani já, ani sekretariát jsme si nevšimli, takže prosím, abyste do budoucnosti se hlásila trochu výraznějším způsobem. Velice rád uvolním své místo v pořadníku a vrátím se ke slovu později. Quel dirigisme, on aurait pu parler l'un et l'autre, mais c'est vrai que ça aurait probablement été... Můžeme se o tom někde promluvit. A možná, že by to mohlo být předmětem různých výčitek a vím, že komise se to určitě nelíbí. Já myslím, že ta pravda teď vychází najevo po eh, těch eh, volbách než před nimi, protože před volbami jsme říkali, že ta dohoda EU-Kanada bude eh, předloha pro tu dohodu s Amerikou. A oni nám říkali, že to není pravda. teď vidíme, že to byla pravda. Před volbami také říkali, že se tady zavede soukromá justice a zase nám říkali, že to pravda není, ale jak vidíme, po těch volbách vychází najevo, že to byla pravda. Když se podíváme na tu jednu kapitolu té dohody mezi EU a Kanadou, tak se tady zavádí soukromá justice pro nadnárodní podniky. Místo eh, systému veřejné justice zavádí se tam různé eh, eh, mechanismy řešení sporů pro investory. My ve Francii se na to díváme velmi kriticky, na tyto různé arbitráže. Ve Francii se to moc nepoužívá, ale tom jednom případě, kde se to použilo, tak to vedlo k eh, soudnímu vyšetřování výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu. Musíme si uvědomit, že ty nové normy eh, asi nebudou úplně nejlepší. Znamená to, že ten stát už nebude moci prosazovat eh, dodržování zákonu, protože bude muset brát pohled zájmy nadnárodních společností předtím, než o něčem rozhodne. Jak se to mohlo stát, že kanadská vláda Eh, se rozhodla zavést moratorium eh, na těžbu břidlicového plynu a okamžitě americká firma ji zažalovala, protože uvedla, že se tím snížil její zisk. A eh, arbitrážní tribunál, který o tom měl rozhodnout, rozhodl, že Kanada nemá právo chránit své spodní nebo podzemní vody. Takže eh, je možné říci, že miliony eh, evropských občanů se staví proti tomuto arbitrážnímu systému, protože je neprůhledný a umožňuje, aby prosazovali prostřednictvím jeho zájmy eh, velké firmy. A já se ptám, kdy konečně spončíte s tím, s tou politikou, že neposloucháte hlasy občanů a snažíte se zabránit, aby pochopili, o co vám jde. Děkuji a teď poslední, ne, ale neposlední řadě, pan Dartmouth. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to, že jsem přišel trochu pozdě. První věc, kterou se chci zeptat, abych měl jasno ve vztahu ke komisi, jaký je přesný timing, jaký pravděpodobně bude přesný timing, časový program této dohody, kdy, jak to bude probíhat, kdy to vstoupí v platnost. To zajímá i mé voliče. Maria Reina hovořila eh, určité pauze v této dohodě s Kanadou, ale určité skupiny socialistů a dalších hlasovali pro urychlení tak aby to bylo ještě kontroverznější, složitější, v podstatě až výbušné. A tam je to, to mám na mysli tu dohodu s Ukrajinou. Takže prosím, vysvětlete mi, kde je tady nějaká konzistentnost mezi tím, když žádáte o poschovění z dohod, v dohodě s Kanadou, na tom se dělá minimálně tři roky a zároveň všichni se snažíte urychlit tu v podstatě výbušnou asociační dohodu s Ukrajinou. To je něco, co nemá v sobě rovnou situaci. Prosím, aby mě socialisté tuto nejasnost vyjasnili. To můžeme vyjasnit bilaterálně. Teď dám slovo komisi. Vidíte, že tady máme celou širokou paletu otázek, zaznělo tu spoustu názorů. A možná se vám to podaří trochu eh, zhutnit a těm otázkám se věnovat. No držím vám palce. Děkuji, pane předsedo. No, teď jste mě odsoudil k tomu, abych všechny učinil nešťastnými, ale uvidíme. na zasedání, jako je tohle, tak máme jenom omezené možnosti reagovat. Já e, jsem připraven odpovědět na všechny podrobné technické otázky všech členů tohoto výboru, jejich asistentů. Rád jim vyjasním, co je bude zajímat. Vzal jsem na vědomí poznámky, které souvisely s tím, že se to odehrávalo ve spěchu v srpnu, takže jednání opravdu byla svižná. To se bude muset vysvětlit, my si budeme muset vzít ten čas a vysvětlit všem, které to zajímá, především poslancům tohoto parlamentu. Takhle prosím, abyste mi eh, prominuli pokud budu, ne, nebudu reagovat na politické dopady, můj komisař eh, tak bez pochyby učiní. Rozhodně to není naposled, co o tom diskutujeme, ale pokusím se vám poskytnout co nejvíce faktů, vysvětlit co nejvíce věcí, tak aby se ta debata mohla dále rozvíjet. potravinové standardy, standardy hovězího masa, pan Kaspary to potvrzuji, dohoda neharmonizuje nebo nemění naše standardy pro veřejné bezpeč, veřejnou bezpečnost, potravinovou bezpečnost, zdraví, ale to nebyl problém. Kanada má stejné obavy, jako máme my. Mají jiné normy v některých oblastech, tady zaznělo hovězí Maso, ano, Kanada používá hormony, my nikoliv, u nás je to zakázané, ale vůbec to ani nezaznělo v náznacích, že by se snad snažili přimět nás změnit náš systém. Máme eh, důvěru v to, že se nám podařilo tuto situaci ošetřit to, co jsme udělali v oblasti hovězího masa, my jsme neliberalizovali oběd hovězím masem, máme tady stále ty tarifní kvóty, omezené množství, asi žádná celá 6-7 evropského trhu. Nedošlo k žádným změnám v podmínkách e, pro chov zvířat, porážení zvířat. To poselství bylo jasné. Budeme-li mít přístup na váš trh, tak budeme mít zájem o to, abychom měli důvěryhodné a vysledovatelné systémy chování dobytka. Dříve to nebylo ekonomické pro producenty, ale pokud teď budou exportována větší množství, tak to pro ně už hospodárné bude, ale bude jim trvat pár let, než to zavedou, musí být vybudován celý ten produkční řetězec. Další příklad, geneticky modifikované organismy. Dohodě není vůbec nic, co by v této oblasti něco měnilo. Eh, pan Žado to zmínil, do dohody jsme zabudovali stejný dialog, který uh, vyplynul z dialogu WTO, což je dialog o politickém vývoji. To negarantuje Kanadě, že by měli říkat něco o tom, jak my budeme vyvíjet svou legislativu. Ale budeme jim říkat, co a jak děláme. Kanaděné se na to budou připravit se tomu budou přizpůsobovat, ale my tady žádné kompromisy nechystáme, nejsme k ním připraveni. My potřebujeme jistotu pro Kanadu, že ta věc se neobjeví na stole, protože Kanada, kdyby o tom chtěla diskutovat, tak by se to jednání nepohlo z místa. Kanada už záhy rozhodla, že nepůjdou tak říct přes mrtvoly, jakmile se něco dohodne, ať už jsou s tím spokojení více či méně, tak se to nebude znovu otevírat. Další otázka. Nemám, co bych uznal, ne, abych viděl, co je společného mezi tímhle jednáním a jednáním se Spojenými státy Chcete, chcete hovořit dostatečně jasně, bez ohledu na to, jestli někoho zklamu. Tohle je stav věcí a myslím to doslova. Teď tedy máme specifický mandát k debatě, která se odehrála v parlamentu a všechny členské státy a občanská společnost a výsledky, které jsme vyjednali, zatím nejsou definitivní Stále se o tom ještě jedná. Může se to znovu objevit v budoucnosti. Zatím stále ještě nejsme na konci. Ale tento text způsobem, který považujeme za vyvážený, hovoří o legitimní ochraně investorů a regulaci veřejných zájmů a ať už s tím souhlasíme nebo ne, to je věc politického názoru a není mou roli, abych to tady nějakým způsobem spochybňoval nebo komentoval. K tématu, pane předsedo, arbitrační, arbitrážní řízení jsou dobrá jenom tak, jak dobrá jsou pravidla, pole kterých postupují. My se snažíme soustředit na dvě věci. Zlepšit pravidla jako taková Většina z požadavků, které dělají největší starosti, které se týkají investic, eh, se týkají forem vyvlastnění, zbavení majetku. Někdy je to s kompenzací, někdy bez kompenzací, je to jasné. Nepřímé vyvlastnění se dotýká mého profitu jako investora. A není otázka o tom, že uh, investor může vznést požadavky, když je jeho profit nějakým způsobem omezen. Může se bránit, když jsou opatření nespravedlivá, neférová, nebo je zbavují majetku a ekonomického využívání majetku. Tyto standardy se obecně využívají u všech soudů v Evropské unii. My jsme definovali standard férového přístupu, a každé opatření, které jde proti těmu standardu, by neprošlo vůbec žádného soudu v Evropě. Tedy legitimní otázka, proč ty arbitráže potřebujeme, protože národní soudy aplikují národní právo. <clears throat> Kanadské soudy, ať už jsou jakoliv dobré a soudci mohou být <clears throat> sebekompetentnější, aplikují kanadské právo. Naše soudy aplikují naše práva nikoliv ta pravidla, která jsme dohodli s Kanadou. My jsme dohodli úroveň ochrany, které třeba neodpovídají kanadské domácí legislativě. A viděli jsme příklad, alespoň někteří Kanaděné viděli, jak je to s vyvlastňováním a někteří potom neumožnili přístup investorům k soudu. Je to jejich legitimní právo, pokud je to podle kanadské ústavy možné. Kdo my jsme, abychom tohle kritizovali? Ale musíme svým investorům nabídnout ochranu, takže je tady potřeba tohoto druhu arbitráže. Otázka je, jak kontrolovat tu arbitráž. Také jsme pracovali na procesu transparentnosti a to odpovídá pravidlům Spojených národů pro transparentnost arbitrážních řízení. Tady Evropská unie je ve vedoucí pozici a podařilo se získat výsledek, který je přesvědčivý, co se týká transparentnosti. Většina investičních dohod, včetně těch, eh, jejichž účastníkem je Evropská unie, tak tam je bod, který se týká. síta tuto skrytou jurisdikci nemá. To je transparentní otevřené arbitrážní řízení. A substantivní pravidla jsou pravidla, která plně eh, chrání naše zájmy. Pokud chceme, pokud by tam byla nějaká nespravedlivá diskriminační opatření, tak za to poneseme odpovědnost intelektuální vlastnictví a přístup k lékům. Za prvé, dohoda explicitně nepřichází s žádným kompromisem. Ten, ty otázky medicamentů v praxi, ta pravidla, která jsme dohodli, umožňují eh, Kanadě export generických léků. Ta část bude tedy pro Kanadu povinná. A pro nás jenom tehdy, pokud ty léky od nás by šly na kanadský trh. My nerozlišujeme. Vím, že je tady debata, zda bychom snad rozlišovat měli budeme-li v budoucnosti chtít, asi budeme moci rozlišovat. Eh, Kanada nechce rozlišovat, tak nech, nerozlišuje. Teda nechali jsme svobodu oběma stranám, aby se rozhodli, jak to bude s generickými léčivy a jejich exportem. A tady hovoříme o exportu do rozvojových zemí. Dále jsme dohodli ještě další patentovou ochranu. Pak je tady ještě otázka jejich exportu do Spojených států. Udržitelný rozvoj. Je to příliš obsáhle na to, abych šel do podrobností, ale chci říct, že všichni respektujeme a uznáváme, eh, že to nej, ta pravidla nejsou měkčí než v dohodě nafta. Není to jediná kapitola, kterou máme, ale kapitola, ale Kanada nikdy neměla tuhle kapitolu. Kanada má samostatný obor ochrana práce, my máme samostatnou kapitolu práce a životní prostředí, ale máme obecná pravidla, obecné prvky, která jsou v podstatě podobná našemu přístupu a jsme přesvědčeni, že se nám podařilo zachovat substanci našeho přístupu. Velká otázka je otázka sankcí v kapitole práce. Vím, že se vede debata i v tomto parlamentě, zde bychom se neměli pohnout tímto směrem, ale zatím to není pozice Evropské unie. Pozice Evropské unie je taková, že sankce nejsou pro udržitelný rozvoj vhodné a cestou z toho ven je kooperace. Můžeme změnit svůj názor jako výsledek debat, které jsem zmínil, ale v tuto chvíli komise se drží toho, jaká je pozice Evropské unie. A jak víte, jsou tam dobré argumenty, dokonce i když eh, tady byly ty dobře promyšlené sankce na finanční systém já nechci předjímat, jak se rozhodneme v budoucnosti, ale tohle je situace, jak je to dnes. Další věc, která je bez pochyby zajímavá pro mnohé poslance nejenom skotského původu, Jsme spokojeni s výsledky. Od začátku bylo jasné, že a Kanada nebude akceptovat eliminaci provinc, provinčních monopolů. My jsme nechtěli být ani tak invazivní. Na druhé straně bylo jasné, že tak, jak to je teď, je to pro obchodní zájmy nepřijatelné. Má došlo ke změně v pravidlech. To je velice technická otázka a souvisí s poplatky zahraničních exportérů tak, aby profitovali z přístupu do monopolu. To se přepočítá tak, aby to nediskriminovalo naše produkty. Máme tady i proti soutěžní chování monopolu. Mají finanční podstatu, kterou budou používat na třetích trzích. Omezili jsme počet výjimek, které, Kana- výjimek, které Kanaděné sami sobě udělují z toho statutu quo. Takže nakonec zrušení monopolu ani nebylo na pořadu dne. Máme rozumný, dobrý výsledek, zapracovali jsme do dohody e, i to ujednání, e, které se týká urovnávání sporů. Diskutovali jsme o tom po léta s Kanadou, právě to je nekonsolidované, to součást dohody a toho ujednání. Odezva, kterou máme z evropského průmyslového světa, je zatím pozitivní. Omlouvám se, ale snažím se jít podle pořadí otázek a jsem trochu zmatený. Procedura a zdržení ponaučení, kam se to ubírá. Víme, nevíme, kam až se dojde jednání mezi rozvinutými zeměmi je přece jenom něco jiného. Některé kapitoly, které byly s Kanadou dohodnuty, byly kapitoly bez ekonomického významu a zároveň máme kompletní systém regulace obchodu a ten má i Kanada a nejsou identické. To znamená, bylo potřeba to udělat tak, aby byly kompatibilní. Ať už to má či nemá ekonomické dopady, musíme implementovat to právo všude a některé z těch věcí byly opravdu hodně složité pravidla původu, to bylo vůbec to nejsložitější, co jsme kdy s kým vyjednávali, ale ta pravidla prostě musela být dohodnutá a proto to tak trvalo. Kan- Kanada má komplexní rozhodovací mechanismy, které zahrnují provincie, provincie, které nás politicky ujistily, že v dobré víře budou spolupracovat a pokud se dosáhne uspokojivého výsledku, budou to aplikovat, tak ty provincie byly velice dobře kooperativní. Máme v rámci této smlouvy komplexní instrumentárium, máme členské státy, federální státy, které zase musely využít svůj federální systém. Kanada v podstatě musela vymyslet, vypracovat systém koordinace mezi provinciemi. Bylo to dost práce, ale byla to práce v postupu, ale byly z toho i některé obtíže. Teď, co se stane 26. září, je prostě ohlášení toho, že jednání bylo ukončeno. To je stav, který posoudila komise podle nejlepšího vědomí a svědomí. Uzavřeli jsme jednání, myslíme, že pokračování jednání v tom či onom aspektu by už nebylo ku prospěchu věci. To je všechno, co se stane. A pak to je opravdu na zvážení komise a jejich institucí. Nebudou tady požadavky něco zlepšit ani ze strany parlamentu, ani rady. Pak tady byla otázka, jaká je předpověď na definitivní uzavření. To člověk nemůže upřímně řečeno zodpovědět. My neočekáváme, že by to vstoupilo eh, provizorní platnost před rokem 2016, možná později. Bude záležet na tom, jak to bude s právní revizí, s překladem a závisí na politické debatě tady i v Kanadě. A e, opravdu si netroufám říct, odhadnout, jak dlouho by to mohlo trvat. A pane předsedovi, asi víte, že diskuze probíhají a ta debata, jestli by to nemělo platit v provizorním režimu, se také objeví. Tedy my bychom hrozně rádi viděli, kdyby to vstoupilo v platnost 1. ledna 2016, ale musím říct, že já osobně bych se na to dneska nepsadil, ale berte to prosím jako můj osobní úsudek a nikoliv závazek mé instituce. Domácí rozhodovací procedury v Kanadě, tak pokud já vím, Hovořím tady o cizí zemi. Provincie nebudou formálně schvalovat tuto dohodu. Na druhé straně možná budou muset měnit svoji na provinční legislativu, aby to odpovídalo. A Kanada slíbila, že provincie, i když to neschvalují, že to politicky odsouhlasí, a buď změní svou legislativu a nebo vydají právní akt, který potvrdí, že tohle je v souladu. To bylo hrozně důležité a členské státy trvaly na tom, aby toto bylo jasně formulováno. Veřejnost textu. Změna nafta, nikoli pokud vím, Kanada se obávala, aby nemusela znovu negociovat nafta takže k něčemu takovému, pokud vím, by dojít nemělo. Je to pohled zvnějšku, je to ale pohled na vztah mezi dvěma cizími zeměmi. Veřejnost textu, ti, kteří kritizovali tu substanci, mají pravdu, pane předsedo. Pan Žadorme, příloha B. To, co prosáklo, je text, nikoli v dodatky. Chyb byly tam důležité body, to znamená, že nikdo to nemůže řádně posoudit. Kde jsou všechny ty výhrady? Tady zazněla kritika toho negativního seznamu. Pokud se podíváte pozorně na způsob, jakým se píšou pozitivní sestamy, se, seznamy, tak ten rozdíl není nikterak velký. A pak se musíte podívat na způsob, jakým jsme napsali výhrady. Ano, to je hrozně důležité, ale zatím jste to nemohli udělat, protože to nebylo zveřejněno. My je pak zveřejníme a pak si budete moci udělat názor na ně. A my si, nám je naprosto jasné, že, ptát se absurdní, že je absurdní ptát se někoho na názor, když vlastně neviděl to, na co si ten názor má udělat. Také se postaráme o to, aby ten zveřejněný text byl ten správný text po 27 letech práce v zahraničním obchodě jsem byl šokován, jak těžké a složité to bylo. Takže než to přijde na internet, postaráme se o to, aby to byl ten správný text a ne ten, který někde prosákne. Bude to text, za který komise bude moci odpovídat. Living agreement jsou tady dvě aspekty k dohodě. Dohoda eh, je nabitá revizními eh, doložkami, takže je to spousta příležitostí to eh, uspůsobit. Co je ještě důležitější, jestli toto bude mít dopad na budoucí nařízení, ne, tady ve světě. Právo regulovat je plně zachováno v této dohodě, mm, buď pravidla sama, budou, jsou, tady pravidla sama mohou, nám, nám dávají prostor manevrovací pro to, abychom e, rozpracovali nediskriminační, objektivní nařízení založená na faktech, a nebo tam, kde máme pochyby o tom, jestli si eh, přejeme rozpracovat nějaká ustanovení do budoucna, která z nějakých důvodů by mohla mm, být diskriminační, nebo se zdát eh, diskriminační, tak můžeme vyjádřit výhrady. A zase nemůžete to posoudit, dokud neuvidíte eh, tyto věci, takže vás nežádám, abyste věřili každému slovu. Počkejte, až ty výhrady uvidíte a pak budeme velmi rádi, když vám budeme moci poskytnout vysvětlení eh, k jednotlivým oblastem. Otázka konzultací TTIP. Konzultace TTIP. Nesita. Tady eh, sledujeme odpovědi, ještě jsme to neukončili. Ano, máme několik tisíc, desítek tisíc odpovědí a eh, také jsme zaznamenali, že eh, mezi 60 a 70 tisíci odpovědmi byly identické komputerem vygenerované odpovědi a několik tisíc víc, víc ještě představují, jsou, jsou velice podobné co do jazyka nápadně podobné. A je tady pořád ještě, jsou tu tisíce odpovědí, které jsou velmi zásadní, velmi detailní, velmi důležité. A ty chtějí trošku času, mm, musíme tomu dát čas, než odpovíme vážně, ale tyto konzultace se týkají TTIP, CETA. CETA, tady neříkáme, že to je hotová věc, vy rozhodnete spolu s radou, jestli to je uzavřená věc, ale toto je to nejlepší, co mohla komise eh, pro Kanadu dát dohromady na základě svého mandátu. A když nám řeknete, ať to zastavíme, ať se znovu vyjednají některé části z toho, pokud toto bude politické rozhodnutí EU, tak tohle bude toto rozhodnutí. A eh, nebudeme spekulovat o tom, jestli Eh, co chce kolegiem udělat nebo a podobně, ale mé vlastní posouzení jako vyjednavač je, že si nejsem jist, jestli Kanada by eh, souhlasila s tím, že se to bude znovu vyjednávat. Takže se musí pak posoudit důsledky tohoto. To, co komise řekla o TTIP, je, že eh, nebyla schopná, že pokud to mm, nebude celé eh, pochopeno, propracováno, nemůže to být schváleno členskými státy. A my si eh, nemyslíme, že toto je smíšená dohoda. Mám podezření, že Rada s námi nebude souhlasit. Stalo se to už v minulosti, kdy Rada měla takovou, se snažila narušit jednomyslnost. Smlouva říká, že to může, že tady musí být jednomyslnost ale eh, rada může eh, vládnout eh, komisi a pak tady budeme mít obci. Pitná voda jestli to je lidské právo. Není tu liberalizace pitné vody v rámci této dohody nebo jiné dohody, která byla vyjednána EU. Eh, ale máme tady určité služby v oblasti vodního režimu, parová voda, ehm, řízení odpadové vody. Ehm, jednotlivé země si mohou to zvolit mm, jak budou liberalizovat. V případě Kanady ehm, to není eh, takto. Tady jsme si ponechali naše stanovisko. Takže prosím, zase se podívejte na výhrady, až eh, to bude zveřejněno. Kanada také eh, nanesla zvláštní otázku, která pro nás eh, nebyla, tak nám nelžel na srdci, to je zachování vody v jejím přírodním stavu. Kanada má obrovské zásoby čerstvé vody, které sdílí s ostatními zeměmi. A my ne. A zase je velmi jasné, je dost jasné, že bychom Mm, asi mm, se přiklonili k této žádosti mm, společnosti eh, šel společnosti. Eh, no, otázka je, jestli to jsou daňové ráje nebo ne. Eh, tyto společnosti mohou využívat CETA nebo ne. Víme, že to je problém. Víme, že je to veliký problém, ale snažíme se zajistit, aby to tady nebylo zapracováno. SPS Pane Žador, tady k tomu existuje vysvětlení, které jsem já sám nepochopil, takže až ho pochopím, tak vám ho předám. Ale je tu důvod, proč um, tady toto místo zůstalo eh, prázdné, protože zapotřebí do toho zapracovat ještě další budoucí vývoj a ehm, já vám to vysvětlení poskytnu, až ho sám, až ho sám porozumím. Eh, neznamená, že já jako hlavní vědavač musím pochopit každý technický detail takové dohody. Kolega tady poznamenává, že mm, někteří z vás viděli text mm, s výhradami, protože byl zaslán mm, radě eh, předtím, než se o to podělil parlament a než to prošlo tou běžnou procedurou. Nebylo to k dispozici pro všechny, ale postaráme se o to, aby to všichni měli k dispozici dříve či později. Spíše dříve. Otázka přístupu Kanady k životnímu prostředí Kyoto z environmentálnímu zboží. Ano, jsou tady trošku rozdílné postoje k ochraně životního prostředí, eh, zvláště současné politické prostředí v Kanadě. Vede se diskuze o přístupu Kanady, ten přístup se měnil eh, několikrát a bez pochyby se bude měnit znovu. A to zkomplikovalo ve svého času vyjednávání, ale dohoda eh, se nezabývá Kyotem, nezabývá se zelenými nebo environmentálními zbožím z jednoduchého důvodu, protože tady existuje tato situace ve VTO, mluvíme o plné liberalizaci a žádné z těch výrobků, které byly eh, vyčleněny, mm, o kterých hovoříme, tady nemluvíme o kuřatech nebo eh, vejcích, nic z toho se nekvalifikuje jako environmentální zboží. Mm, eh, tato jsou, ta environmentální zboží jsou automaticky mm, zapracována do této dohody. Jasné vysvětlení toho, eh, jaké co to eh, znamená Eh, veřejné podniky, veřejných služeb. Vím, že tady je celá řada vážných otázek o tom, co znamená toto opatření. Ale vedli jsme diskusi eh, a eh, také jsme si hráli s myšlenkou využití něčeho, co by mohlo být takovým jasným jazykem. A nakonec tady bylo jasné stanovisko v radě, že bychom se měli držet jazyka, který máme v GAT, z jasných důvodů. Neměli bychom totiž vznikat tady pochyby o, o ochranné doložce, která dosud sloužila dobře. Dá se argumentovat eh, s tím, že se to dá ještě vylepšit, ale neměli jsme tady právní analýzu, která by ukázala, že to funguje eh, v tomto kontextu negativního seznamu. Takže jsem optimista v tomto smyslu, ale jestli toto je nejlepší jazyk, který můžeme mít, abychom ochránili veřejné služby, Eh, tady je mnoho názorů na to, jak jsem řekl, eh, téměř jednomyslné stanovisko v radě, že bychom se spíše měli držet této jazykové verze a to jsme také udělali. A musím říct, že Kanada má odlišný přístup. Oni mají, nemají žádné zásadní problémy, ale mají prostě rozdílný přístup. Ale my je přesvědčujeme, aby podpořili náš kulturní dědictví versus audiovizuální. Zase se tady vede o rozdílná diskuze v radě. Eh, máme tady pozici Evropské unie, eh, což znamená vyloučení audiovizuální oblasti z s, eh, toto je součástí SETA. Nicméně tam nenajdete nic víc ani méně. Proč? Protože toto zajímá radu nic více. Kanada je odlišnou zemí, má jiné zájmy, a CETA ehm, to není přístup Kanady. Ehm, ehm, tady to vyčlenuje totiž celkově kulturu z této dohody a to by nám eh, to by přineslo dost podivné eh, výsledky, jako, že bychom neměli vylepšenou copyrightovou ochranu, kterou jsme vyjednali s Kanadou pro, ve prospěch našich autorů a skladatelů. Kdo jiný může využívat takovéto ochrany copyrightu? A má, máme investice také do kulturního kultury. Nemáme, my tato práva nepředáváme nikomu jinému v Evropě, ale investice se tady realizují a v okamžiku, kdy investoři přijdou do této země, tak jsou, mohou užívat stejné ochrany jako kdokoliv jiný. Takže, co se týče stanoviska EU, tak se držíme pozice, kterou Evropská unie tradičně zastávala v této oblasti. Jsem si plně vědom toho, že tato pozice eh, neobsahuje, eh, že nenaráží na úplný celkový koncept v Evropě, ale to je stanovisko Evropské unie. A pokud se nezmění, tak eh, komise nemůže přijít s ničím novým. Eh, co se týče Kanady, tak eh, jsme vyjednali něco, co ochraňuje eh, zájmy Kanady a zároveň je to kompatibilní s našimi vlastními zájmy na tomto poli. Yes, Mr. Kelly's question on agriculture. Um... Jak už jsem říkal, tak jsme vyřadili Eh, kuřata, eh, krocany a vejce z této dohody a máme také zvláštní tarify pro kukuřici, pro hovězí a pro mléčné produkty, síry a tak dále. Velikost kvóty dává Kanadě velký tržní přístup, ale je to relativně malé ohledem na velikost evropského trhu. Je to 50 tisíc tun v rámci té kvóty bez hovězího bez hormonálních přípravků, se 70 tisíc vepřového. Rád vám můžu poslat eh, všechny ty, všechna ta množství Eh, to je eh, s eh, nulovým clem. To jsou velmi malá množství v porovnání s celkovou velikostí evropského trhu. Je to pro Kanadu hospodářsky významné a cené. Nechci vás unavovat technickými podrobnostmi, ale Kanada například dostala 18 000 tun pro sír, což odpovídá také našemu přístupu na kanadský trh. Zase je to omezený přístup a vzhledem eh, k tomu, jakou cenu tyto produkty mají na evropskou trhu, tak je to velmi významné. A zase, kdo bude chtít, tak eh, vám můžu poslat konkrétní čísla. Tím doufám, že jsem odpověděl na všechny vaše dotazy. Omlouvám se, pokud jsem něco zapomněl. Pokud někdo bude chtít eh, mít ty technické podrobnosti, tak eh, vám je samozřejmě rádi pošleme nebo vašim asistentům a všechno vysvětlení, která se nenachází v textu samotném. Děkuji. Já vám eh, mnohokrát děkuji za velmi obšírné odpovědi, když možná, že něco ještě může být předmětem odlišného ehm, posouzení tady na výboru. My určitě o tom na výboru budeme dále diskutovat. Jedna věc, eh, kterou bych chtěl eh, říct osobně. Já jsem velmi pozorně poslouchal vaší odpovědi na otázku toho, té předběžné platnosti. Myslím, že to je jasné i také na základě zkušeností, které jsme měli už s dohodou s Koreí a eh, s Kolumbií. Není možné, aby ta dohoda předběžně platila před tím, než se k tomu Eh, vysloví parlament. Tím pouze to uvádím na pravou míru. Tím končím tento bod. Dostáváme se k bodu 17. Bod různé, já se e, říkám, no, konstatuji, že nikdo nic nenahlásil. A úplně poslední bod, to je datum příští schůze. To se bude konat 24. září. A teď prosím koordinátory, aby tady zůstali a všichni ostatní, aby sál opustili. Děkuji vám.